Bonjour euh, tout le monde. Dobrý den, dámy a pánové. Nejprve přijetí dnešního pořadu jednání. Navrhujeme několik takových drobných úprav k našemu programu. Měli bychom, tak jak již vám bylo oznámeno, mailem našeho sekretariátu v pátek trošičku pozměnit poslední tři body na našem dnešním na programu zítra eh, odpoledne. Jednak z praktického hlediska, to bude od 16.30 do 17.00, je to výměna názoru s představiteli knihovny bez hranic, dále od 17 do 18, to je výměna názoru s panem Bekim, a panelem na vysoké úrovni, který se zabývá nezákonnými finančními toky z Afriky. A od 18 do 18.30 to bude závěrečný návrh projektu, který se týká doporučení radě k 69. zasedání balného shromáždění OSN. Máte k tomu někdo nějaké připomínky, výhrady k tomuto posměněnému programu. Dobře, takže není-li tomu tak, tak jsme ho akceptovali. A nyní, pokud jde o zápis z naší schůzky z 18. 12. 2013 ten máte k dispozici ve svých složkách, máte-li k tomu jakékoliv připomínky, prosím, abyste se obrátili na sekretariát před koncem našeho dnešního zasedání. Zároveň máte ve svých složkách k dispozici doporučení jako výsledky rozhodnutí, k kterým jsme dospěli na schůzce s koordinátory 21.1.2014. Máte-li k tomu jakékoliv připomínky, pokud je o výsledky této schůzky, prosím, abyste se obrátili na sekretariát před koncem naší dnešní schůzky. Není-li tomu tak, tyto výsledky budeme akceptovat tak, jak jsme je přijali. A předpokládala jsem, že vám řeknu několik slov v Afganistánu, ovšem tomu se budu věnovat za chviličku osobně z Veronik. My jsme rovněž na dnešní den neobdrželi žádné žádosti z komise, pokud je o sdělení, ovšem přece jenom se na ně obrátím. Chce komise vystoupit? Nevidím, neslyším, říká paní předseda. Ano, děkuji, děkuji za slovo, děkuji paní předsedající. Nemáme k dnešní schůzce žádná sdělení. Děkujeme, říká paní předsedající. Dobře, rovněž se nemáme žádné důkazy na komisi pro dnešní schůzku. To znamená, že se rovnou dostáváme k našemu prvnímu zásadnímu bodu na našem programu a to je prezentace zprávy. Prezentace zprávy, o kterou požádal náš výbor pro rozvoj. Jde o územní vývoj na západním břehu Jordánu z perspektivy mezinárodního práva. Tato studie, která se týká tohoto nesmírně delikátního tématu, bude představena dvěma zástupci eh, Centra pro studie pro oblast mezinárodního humanitárního práva Diakona je to The Diakona International Humanitarian Law Resources Center, který zde zastupuje na naší dnešní schůzce paní Malin Greenhill a pan Majs Zakot. Jestli dovolíte, rovnou bych dala slovo zástupcům této organizace Diakona. Myslím si, že paní Malin Greenhill by chtěla vystoupit jako první. Prosím, eh, dávám slovo, madam. Very much. Děkuji vám. Je nám velikou ctí, že jsme zde byli, sem byli přizváni, abychom vás seznámili s problematikou mezinárodního práva a zákonnosti plánování na západním břehu jednání a výhledy do budoucna. Konflikt eh, Izraele a Palestiny často byl popisován z pohledu historického a politického, ale eh, práva osob a eh, ovládání území jsou zmiňována spíš vzácně. Stejně tak dodržování mezinárodních standardů standardů a zákonnosti by mělo být základem pro jakoukoliv analýzu a rovněž pro řešení konfliktu. Důležité je potrhnout, že západní břeh Jordánu je okupovaným územím a e, z vykové mezinárodní právo stanoví, že e, okupační um, okupační mocnost má chránit místní obyvatelstvo. Z roku 2004 a názoru příslušného orgánu vyplývá, že východní Jeruzalém a um, území C opravdu jsou územími, které se to týká. Mám hovořit pomaleji? Ano, zpomalí. Takže jednalo se o Mezinárodní soudní dvůr, který v roce 2004 potvrdil, že západní břeh Jordánu, východní Jeruzaléma a to takzvané okupované území, teny mají opravdu e, status okupovaného území a Izrael má status okupační mocnosti, což znamená, že tam jsou uplatněna, e, uplatněny zákony týkající se těchto okolností, což bylo potvrzeno mnohými usneseními Rady bezpečnosti e, OSN. Izrael má jasně stanovené mezinárodní povinnosti Například postarat se o palestinské obyvatelstvo, chránit ho. A zde naše práce se soustředuje na mm, plnění těchto povinností a e, rovněž na to, jaká práva má místní obyvatelstvo a palestinské, palestinská e, vláda. Jedná se i o mezinárodní humanitární právo, kterým se zde zabýváme kde jde o to, aby eh, bylo využíváno všech možností eh, z právního pohledu chránit obyvatelstvo a dodržování mezinárodního práva i humanitárního práva. Eh, vodítka jsou důležitým krokem k naplnění této právní povinnosti. Nicméně je důležité zdůraznit, že plnění těchto povinností členskými státy EU samozřejmě závisí na tom, že to bude uvedeno v život. Diakonia um, a e, Mezinárodní středisko e, BRI si dala jako cíl přijít s analýzou z pohledu mezinárodního práva a nedávná zpráva se zabývá um, analýzou územního plánování, které je uplatňováno na západním břehu v současné době. Jedná se o samotné jádro okupace. Jedná se o ovládání více než 60 území západního břehu. Eh, z toho eh, tedy toho území pokrytého dohodami z Oslo. Izraelci jak kontrolují přístup k nerozným surovinám, zdrojům, vodě, rozhodují, co a kde se postaví a rovněž rozhodují o tom, v jaké míře si mohou palestinci sami cokoliv plánovat. Méně než 1% bylo alokováno mm, izraelským vojskem a vojenskými orgány e, palestinským občanům, což což eh, je porušováním práv na eh, palestinské seberučení a stojí v cestě řešení dvou států. EU a jejich strategie se zakládá na závěrech eh, zahraničního výboru pro zahraniční záležitosti z roku 2002 a snaží se o nastolení dialogu Izraele s místními komunitami. Já bych ráda znázornila Kdybyste byla tak laskavá kolegyně, musíte trošku opravdu zpomalit. Musíte zpomalit, aby bylo jednodušší pro tlumočníky pracovat. Chci eh, znázornit význam územního plánování na území C tím, že vám ukážu zde dvě mapy. Eh, ty jsou z um, příslušného úřadu OSN. Tady máte mapu, kde území C je modrou barvou vyznačeno. A významné na tom je, že e, je to přes 60 západního břehu Jordánu a zůstává okupovaným územím a tam udržuje pořádek i správní kontrolu a izraelské vojsko. Jedná se i o soudržné území západního břehu Jordánu, kde najdeme nejzákladnější zdroje, nerostné i vodu a rovněž obdělávanou půdu, což je rozhodující pro palestince i ty, kteří bydlí na území A a B. A je to jediná vnější hranice, kterou Palestína má, je hranice s Izraelem, takže zde je to klíčové i pro zahraniční obchod. Toto omezení, jak uvidíte na dalším diapozitivu, zahrnuje rovněž území, které jsou vyznačena ve smyslu zakládání osad. Tady to vidíte vyznačeno hnědě, hnědou eh, barvou na základním břehu mapa po pravé straně, tedy to jsou ta, ty osady a mapa po pravé straně nám ukazuje, kde jsou e, zdroje. A tam na té třetí mapě vidíte vojenské zóny. Vše to má rozhodující význam pro jak stávající, tak budoucí rozvoj palestinského území a života palestinců a rovněž jakékoliv šance na palestinský stát vynětí východního Jeruzaléma, tam v té věci je důležité si uvědomit, že osady jsou budovány na území C, takže je tam přímá soustažnost mezi tím, co je v dohodách s Oslo určeno jako území C a kde se staví osady. Tady vidíte různé odstíny šedí a omlouvám se, pokud to nevidíte. tady máme zabudované osady i zemi, která už byla alokována k stavění dalších osad. Rovněž doufám, že vidíte tam ty modré kruhy. Ty vyznačují demolice a e, přesuny palestinského obyvatelstva. Jak vidíte, je to v blízkosti e, těch osad a území, na kterých mají být osady budovány. Takže tady vidíte ty dopady budování osad na um, přesouvání palestinského obyvatelstva a nucená vystěhování. Na dalším diapozitivu vidíte počet eh, zdemolovaných palestinských struktur a počet eh, obyvatel, kterých to ovlivnilo. Eh, to je to světlou barvou a tmavou barvou je tedy ten počet vysídlených lidí. A jak vidíte, ten objem demolicí stále roste číslo za 2013 je pouze za období do srpna a od té doby došlo eh, tady k významnému nárůstu v objemu demolicí i po uzavření dohody z Osla. A týká se to eh, také tedy vydávání stavebních povolení v zóně C. My si uvědomujeme, že nejde o nic nového. ale jde o problém z hlediska územního plánování a zároveň poskytování humanitární pomoci, což samozřejmě není nic nového pro OSN a humanitární instituce. Byl k tomu vypracována zpráva již v roce 2011 s názvem Budování palestinského státu, zapojení palestinských komunit do systému územního plánování a stále větší eh, obtížnost eh, dodávky humanitární pomoci v zóně C. Také máme tady další zprávu našeho parlamentu o situaci v zóně C z roku 2013. A víme také, že Evropská unie dospěla k závěru, že systém územního plánování, tak jak jej aplikuje Izrael, není v souladu s mezinárodním právem. Co teď ovšem potřebujeme je, aby všechny eh, tyto politiky, tato prohlášení byla převedena do praxe, aby bylo možné přímo hovořit do systému územního plánování. My v naší zprávě vyhodnocujeme veškerou eh, právní argumentaci, kterou Izrael používá jako opodstatnění svých aktivit. Vyhodnocujeme také práva místních palestinských samozpráv a eh, komunit a také jaký je vztah mezi územním plánováním a dodávkou humanitární pomoci. V naší zprávě také uvádíme celou řadu doporučení a závěrů pro všechny zainteresované strany, včetně Evropské unie a jejich členských států. Moje kolegyně nyní převezme slovo a detailně vám představí eh, tuto zprávu o územním plánování eh, z aspektu zákonnosti tohoto procesu. Děkuji. Promiňte, byl to pan kolega a paní předsedkyně ho žádá, aby hovořil trochu pomaleji. Děkuji. Úvodem mi dovolte říci, že je důležité uvědomit si, že jde o trvalý konflikt mezi problematikou územního plánování, eh, což je aktivita středně až dlouhodobé povahy, a mezi povahou mezinárodního humanitárního práva, které řídí a upravuje aktivity na okupovaných územích, tedy v režimu okupace, ale je tedy vlastně ve své povaze pouze krátkodobým opatřením. A já tedy opakuji, že demolice, včetně demolice struktur vybudovaných z humanitárních pomocí a trvalý trend vysidlování domácí palestinské populace jsou nedílnou součástí expanze satelitních izraelských osad. A máme-li tedy najít vlastně ten, eh, tu jasnou souvislost mezi rozšiřováním vojenské zóny na západním břehu Jordánu a eh, vysídlováním a demolicemi, a to i z pohledu mezinárodního práva, je třeba podívat se nejprve na argumentaci, kterou používají izraelské vojenské síly pro opodstatnění svého postupu při územním plánování. Proto jsme v této zprávě vyhodnotili mezinárodní právní rámec, který v této oblasti platí a to, jak tedy tento právní rámec uplatňuje okupační síla na okupovaném území a následně z toho vyvozujeme, do jaké míry jsou legální izraelské postupy v oblasti územního plánování. V zóně C. Zásadní konceptem při zprávě okupovaných území v jakékoliv situaci, na jakémkoliv místě, je představa, že tato zpráva eh, musí přispívat k ochraně a eh, tedy přežití místní populace. Mezinárodní eh, právo se zasazuje o zachování statutu quo na okupovaných územích a to i tedy v tom smyslu, že nemá docházet k anexi území vojenskou silou. Takto je to zakotveno v mezinárodním právu. Ovšem v době okupace se dají najít určité mezery v tomto právním rámci, které umožňují legislátorovi nebo tedy okupované síle eh, překročit tento rámec. Jde většinou o argumentaci ve smyslu eh, znovu obnovení vlády a pořádku, nebo v jistých situacích dodání humanitární pomoci a splnění závazků, které vyplývají z humanitárního práva. Pokud jde o to, jakou míru porušení legislativy představuje územní plánování, tady jsme zjistili, že platí tedy vlastně ustanovení vojenského zákonníku 1971, které upravuje legislativu již stávající legislativu územního plánování v Izraeli před tímto okamžikem. A do té doby ten systém se stával v podstatě z takových tří úrovní. Holistický byl řízen ze zhora dolů, zasedala tedy jednak ta nejvyšší rada nebo nejvyšší eh, výbor pro územní plánování, pak byly eh, jeho regionální větve a pak tedy byly vydány eh, stavební povolení a to vlastně v jednotlivých regionech prostřednictvím politického zastoupení měli i palestinci možnost zapojit se do všech tří stádií procesu územního plánování. Čtyři roky poté, co Izrael okupoval západní břeh Jordánu, izraelská armáda vydala eh, rozkaz 148, kterým přikázala těm místním odborům územního plánování, vzdát se svých pravomocí v oblasti územního plánování, předat je armádě a každý rok tedy uspořádat 20 zasedání tzv. zvláštních výborů za účasti tzv. izraelských osadníků a zástupců izraelské armády a Tyto výbory se tedy zabývaly územním plánováním. Díky tomu palestinci úplně přišli o možnost zapojení se do procesu územního plánování. A v naší analýze jsme dospěli k závěru, že takovýhle zásah do místní legislativy není v souladu s povinnostmi, které má okupační síla, tedy s těmi povinnostmi respektovat místní legislativu. A jediná výjimka, kterou by šlo v tomto okamžiku uplatnit, by bylo, že by neexistovala vůbec žádná legislativa. Ale tomu tak nebylo. Tedy ten armádní příkaz, který vydala izraelská armáda, nebo tedy její orgány, umožnili zavést postupy a politiky, které mají dlouhodobý dopad Eh, který jde proti duchu mezinárodního humanitárního práva. A zpráva tedy říká, že systém územního plánování v zóně C porušuje nebo jde proti duchu mezinárodního práva. naší zprávě také zmiňujeme eh, nezákonné praktiky, které jsou důsledkem tohoto uspořádání pokud jde o územní plánování z izraelského pohledu. Použiju příklad. Demolice palestinských eh, staveb, včetně škol, obytných celků anebo stájí a přístřežků. To lze definovat i jako válečné zločiny, protože to vede k vysídlení celých komunit a zvyšuje riziko nuceného převodu, což je také válečný zločin a vede tedy k, také k případům konfiskace nebo narušování dodávky humanitární pomoci, eh, včetně například finanční pomoci z Evropy. Dalším takovým příkladem je, je výstavba eh, ochranné zdi, anexe východního Jeruzalému, který byl tímto oddělen od zbytku území západního břehu Jordánu. A to všechno tedy vedlo k vyvlastnění území postup, který volí izraelské orgány územního plánování vede k tomu, že až 90%, 98% izraelských žádostí o stavební, tedy promiňte, palestinských žádostí o stavební povolení je odmítnuto. Zvláště v zóně C. V roce 2010 to vlastně stálo eh, tedy až 4 miliardy amerických dolarů a podle nejnovější zprávy ta celková potenciální přidaná hodnota všech těch restrikcí v případě, že by byly odstraněny a byl tedy odstraněn jejich negativní dopad na produktovitu v této oblasti, jde až do 3,1 miliardy u e, amerických dolarů nebo až 8, 38% hrubého domácího produktu celé Palestiny. Izraelská zpráva okupovaného území také připustila situaci, kdy se palestinci stali závislí na humanitární pomoci a dochází ke vzniku situací, kdy humanitární pomoc je prostě nezbytná. Je nezbytné si neustále připomínat, že v situaci okupace má ta okupační síla primárně za povinnost zajistit kvalitu života okupované populace, ale pokud základní potřeby této populace není možné naplnit, pak okupační síla má za povinnost připustit nebo umožnit nebo dokonce i podpořit dodávku humanitární pomoci z ze třetích stran. V praxi dodávka humanitární pomoci se potýká s celou řadou problémů. Je to podobné, jako když palestinec žádá o stavební povolení. Jde mi například o tedy zabavování určitých typů dodávané technologie, zboží, eh, průtahy při eh, vydání povolení určitým odborníkům a osobám k tomu, aby se zdržovali na okupovaném území a tak dále. To vedlo tedy k demolici až 246 struktur, které byly původně financovány z humanitární pomoci v roce 2011, ale v roce, mezi roky 2010 až 2013 šlo tedy o hodnotu více než 750 tisíc euro. Jde tedy o projekty, které byly buď demolovány nebo práce na nich zastavena. Tato situace, toto právní vakuum, které vzniklo, vedlo k tomu, že tedy eh, pro humanitární organizace je velice obtížné nalézt rovnováhu mezi nutností poskytovat humanitární pomoc a tím, do jaké míry se jí skutečně daří dodávat za podmínek, které představují závažné porušení mezinárodního humanitárního práva. Některé humanitární organizace eh, v tomto eh, ohledu dokonce sáhly k tomu, že přestali dodávat humanitární pomoc, například přístřežky. A to proto, že eh, toto vybavení bylo opakovaně zabaveno izraelskou armádou. Příslušná humanitární organizace ve svém zdůvodnění uvádí, že vzhledem k tomu, že izraelská policie nada, po, armáda nadále nelegálně demoluje struktury, které jsou na palestinském území a zároveň není ochotna řešit skutečné potřeby okupované populace, a také narušuje a klade překážky dodávce humanitární pomoci, že toto všechno tedy představuje porušení mezinárodního humanitárního práva. A když zde v podstatě nemáme nějaký přesný formát spolupráce mezi třetími stranami a okupující mocí. Je tam určitý aspekt právní, který bychom mohli z jednotlivých eh, smluv vytáhnout nebo z jednotlivých konvencí. Jednak je to ten proces koordinace. Proces koordinace musí být rozumný, efektivní a nesmí být diskriminační. Ovšem je zároveň zásadní, aby tato koordinace, tento koordinační mechanismus byl veden v dobré víře, tak abychom pozitivně umožňovali pomoc v maximální možné míře v těm, kteří potřebují tuto pomoc, okamžitou pomoc. Hodnocíme stávající problémy a vidíme, že ta humanitární pomoc nebo koordinační mechanismy v této oblasti, včetně izraelské armády, nesplnili kritéria, o kterých jsem se právě zmínil. Naopak, zde vidíme různé příklady toho, kdy bylo konáno v rozporu s těmito kritérii. Jedna další strategie, která zde byla prosazována jako určitý možný mechanismus, který by zabránil demolici primárně rezidenčních struktur v této oblasti C, je například zapojení s tím plánovacím režimem na straně Izraele, mm, s něčím, čemu se říká master Plan, to znamená takové ty specifické, ty mm, blueprint plány. To jsou mechanismy, které vytvořila zpráva na straně Izraele. Toto jsou strategie, které by EU a členské země EU protože my jsme vlastně hlavními donátory eh, při přípravě takových plánů a strategií. Úplně na počátku možná tak tyto plány vypadají jako plány, na, které zajišťují určitou ochranu palestinských občanů, chrání jejich domy před eh, milicemi a tak dále. Ovšem dalším dopadem celého, celé této struktury a vlastně i v důsledku procesu vedení těchto plánů na izraelské straně, výsledkem je zvýšení vyšší riziko demolice těchto rezidenčních struktur eh, nad rámec těchto demarkačních zón. V rámci tohoto procesu demarkace mnoho komunit se poté nalezne v takové situaci, kdy najednou um, poku, jejich plány prostě nemohou být implementovány, pokud eh, neidentifikují nějaké nezákonné objekty v boje, ve vojenské zóně, eh, na okupovaném území a tak dále. To znamená, že musí poté jednat s izraelskými složkami, pokud jde o využití evropských zdrojů, propojení jejich vodohospodářských záležitostí, vody, kanalizace s osadami. Způsob tvorby těchto plánů a jejich vedení představuje, eh, vede k tomu, že se zde tvoří pouze tři rezidenční bloky. Neexistuje zde žádné, neexist, ne, do toho veřejné budovy ani školy a zároveň ani neberou v potaz potřebu jednotlivých komunit, rozvíjet se, růst a tak dále. Má to další dopas na, na, eh, v oblasti C, na západním břehu, dochází ke fragmentaci tohoto území. Vypadá to trošku jako Bantustan. To znamená žádná kontinuita mezi jednotlivými územími, mezi jednotlivými územními složkami. Žádné propojení tam neexistuje. Čili podle našeho názoru to strategické rozhodnutí, které zde mělo padnout, tak aby e, jsme zachránili lidi před tou demolici, by bylo využití, Izrael, využití nebo by bylo to, aby Eh, nebo v podstatě to vedlo k tomu, že izraelská strana eh, začala s dalším vysídlováním. Právě proto my potřebujeme skutečné zapojení EU, pokud jde o pomoc, dále plánovací režim na straně Izraela, tak aby tyto jednotlivé kroky a operace nebyly vedeny způsobem, který je v rozporu s mezinárodním humanitárním právem. Evropská unie, hlavní směry EU, pokud jde o podporu, plnění pravidel, a mezinárodní humanitární práva, tak jak to bylo aktualizováno v roce 2009, podle našeho názoru je dobrým východiskem. Ovšem existuje zde i potřeba nějakým způsobem zreálnit tento rámec. vytvořit určitě referenční rámec, který by podpořil členským státům, jednat v rámci tohoto většího evropského rámce a donutil plnit povinnosti vyplývající z ženevské eh, úmluvy. Mm, to znamená potřeba plnit tyto eh, požadavky ze strany třetích zemí. My jsme rovněž vytvořili mnoho takových pozitivních prvků, tak aby jsme zajistili to, že evropské instituce a jejich strategie jsou v souladu s mezinárodními závazky a povinnostmi. My doporučujeme zahájení vyšetřování toho, zda zapojení s tímto plánovacím režimem je v souladu s evropským právem. A zároveň, abychom zajistili to, že mezinárodní humanitární právo, které se je zde integrováno mm, na tomto území, aby to bylo plněno, včetně monitoringu a následného hodnocení. Evropský parlament by podle našeho názoru měl zajistit to, aby Izrael plnil své povinnosti jakožto okupující velmoc a okamžitě zastavil nezákonné demolice aby izraelské vojenské složky především poskytovaly ochranu eh, kvalitních životních podmínek okupovan, na okupovaných územích. Zároveň je potřeba zajistit, aby evropské, evropská finanční pomoc byla monitorována, aby bylo jasně řečeno izraelské vládě to, že očekáváme, že, na, že budou chránit palestinské obyvatelem, že budeme požadovat kompenzace a v případě, kdy došlo k, k konfiskaci majetku nebo demolici kvalitního využívání v evropských prostředků a informování všech složek na straně evropských institucí. Děkuji. Děkujeme za prezentaci této velice důležité studie. A nyní dávám slovo našim poslancům. Pan Tis Bergman se přihlásil jako první. Prosím. Děkuji za slovo. Rád bych poděkoval za tuto studii, trošku jsem se na to podíval, na tuto zprávu diakony. Je, promiňte, diakonálně jsem se na to podíval, to byla taková hříčka. Víte, já jsem opravdu překvapen neustále, protože my o této problematice hovoříme léta, letouci, byli jsme v Palestině, na západním břehu, byli jsme v Gaze, vidíme tam okupující Eh, moc, která nerespektuje mezinárodní požadavky, palestince, z palestince tam vidíme, kteří jsou sociálně vykořišťováni ekonomicky, kulturně, mladí lidé bez naděje, mladí lidé, kteří emigrují, snaží se nalézt nějakou jinou budoucnost, farmáře, kteří se nemohou dostat ke své půdě, studny, které jsou ničeny, osady, které rostou a rozvíjejí se, zatímco životaschopnost palestinského státu je podle mého názoru opravdu eh, velice pochybná na základě těchto v těchto podmínkách, ano, ta Palestina vypadá na mapě jako nějaké dítě s, s, s se spalničkami. Takže opravdu je to problém, je to problém. Já nevím, jakým způsobem se postupovat. Já skutečně si nemyslím, že by Izraelci v této situaci opustili osady nějakým jednoduchým způsobem. Nemyslím si, že existuje nějak nějaký možný palestinský stát života schopný, který by byl schopen zajistit eh, života schopnou budoucnost pro své obyvatele. Jeden stát, který by zajistil stejná práva pro všechny, je možná lepším řešením. Myslím si, že je utopií Mm, sice to předpokládá ovšem, co si o tomto názoru myslíte vy. Děkujeme, říká paní předsedající. A paní de Kaiser má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ráda bych poděkovala oběma řečníkům za tuto studii, která je... Ano, více než studií. Vidíme tam skutečné příklady porušování mezinárodního humanitárního práva, ke kterému dochází přímo eh, na tomto území. A vidíme rovněž, eh, co si vybrala Evropská unie, jakou cestou chce jít v podstatě za tato porušování nedošlo k žádnému pressingu, žádnému tlaku, žádným ekonomickým nátlakům, žádnému tlaku na, stran, na, na Izrael, aby, aby k těmto porušováním již nadále nedocházelo. Čili co bychom mohli udělat? Co bychom mohli udělat? Ano, jednání probíhají, měly by být dokončeny co možná nejdříve. Od samotného počátku všem těchto jednání, mírových jednání, jsme skeptičtí. Já se k tomu ani nechci vyjádřovat, protože zatím prostě to ještě pokračuje. Ani si nedovedu představit, k čemu by mohlo dojít, nebo jak to bude vypadat, pokud tato jednání selžou. To mě pro, podle mého názoru je to jediné řešení těch dvou států, všem nevím, jak to dopadne. Ovšem, když si přečtu eh, názory právníků, domnívám se, že jeden z možných následků selhání těchto jednání pr, alespoň pro mezinárodní společenství by to znamenalo kde v podstatě izraelská strana by byla úplně jiný situace. My hovoříme, že nemůžeme pokračovat tak, jak to vypadá v Syrii, na Filipínách, všude, jak to vypadá ve světě. Nemůžeme prostě investovat neustále, aniž by došlo k nějakému zlepšení na, ten, na přímo na těchto územích ehm, já nevím, tam je to asi ty dvě miliardy, které věnujeme Palestině ročně. Samozřejmě, že ta situace je dramatická ehm, pro Palestince, ovšem mohlo by to znamenat, mohlo by to mít nedozírné následky přímo na, teré, na tomto území, včetně násilí. Paradoxně si myslím, že toto bude jedna z možných, možných následků. Další záležitost, často se o tom rovněž hovoří, pokud by došlo ke selhání těchto jednání. Všichni tvrdí, že se vrátíme k myšlence jednoho státu, Ovšem, co to znamená? Stejná práva pro všechny? Pro každého Izraelce, pro každého Palestince? Jeden stát? Ano? Ovšem, teda všichni by měli stejná práva. Ovšem, když se podívám na to, jak to tam vypadá, když navštívím tuto zemi, tak je to utopist, je to ještě víc utopističnější než dva státy, protože stejné práva, ano, jsou tam minorita arabská, menšina arabská, eh, například i v tom v těch hranicích z roku 67 nemají stejná práva. Čili to je ještě utopističtější, než požadovat dva státy. Nevím, to, to prostě nikam nevede. Když budeme hovořit o možném řešení v rámci jednoho státu, samozřejmě, že si dovedeme jak si představit jeden stát s rovnými právy pro všechny. To bychom mohli udělat. Jako minimum. Ovšem vy, vy jste provedli tuto studii, vy jste byli na místě. Co si myslíte, jak bychom mohli z tohoto výjít, z těchto východisk? Možná trošku víc odvahy na straně EU, trošku více pressingu, nejenom nějaká soft power, kterou využíváme, ale i veškeré výhody, které zde máme v komerční oblasti, obchodní oblasti, nebo prostě necháme palestince bez pomoci, bude to třetí entifada a ty následky budou pravděpodobně tragické tragický, tragičtější než druhá intifada. To pokud dojde ke třetí intifádě, to prostě bude ještě šílenější. Jak se na to díváte vy? Ano, konstatování to je sice dobré, ta slova. Možná nám řeknete, vy jste politici, vy musíte rozhodnout, ovšem my jsme rovněž před tímto dilematem, my nevíme. Děkujeme, říká paní předsedající. Ano, ještě kole, kolegyně. Ano, děkuji. Já jsem sama členkou delegaci pro vztahy s Palestinou, takže osobně chci poděkovat za to, že jste mezi nás přišli a vypracovali tuto zprávu. Já jsem navštívila ta území ve společnosti některých z vás a nemohu říci, že souhlasím s tím, že bychom měli přestat eh, dávat eh, peníze a že se hovoří o tom, vy platíte, ale nemáte být těmi hráči, kteří to ovlivňují. Gaza je vlastně v obležení a zdá se, že Izrael se tím vůbec nezabývá, že z toho si nedělá žádnou hlavu ani zbytek světa, to, že lidé jsou traumatizováni a trpí, což neladí s našimi hodnotami, přestože by to mělo být v souladu s mezinárodními závazky. Podle mého názoru eh, by toto tedy řešením být nemohlo. Ale mám otázku následovnou dříve v rámci usnesení tedy našeho výboru pro spolupráci s Palestinou, jsme se obratili na EU a členské státy, aby vraceli prostředky, když dochází k demolicím. My to prostě nějak akceptujeme a stavíme stále znovu a oni to stále znovu demolují. Tady bychom měli žádat o navrácení prostředků. To je přece, to jsou peníze našich daňových poplatníků a je možné je ušetřit a využít znovu. Vím, že když tam byla návštěva za DEVE v roce 2007, tak jsme zjistili, že dramaticky jsou porušována pravidla unijní pomoci i humanitární pomoci, v tom, jak ta pomoc je poskytována. Tam ona poskytována není, ale zároveň nikdo ji ani poskytovat za těchto podmínek nemůže. Myslím si, že i my jako výbor bychom se měli umout odpovědnosti donutit eh, příslušné úřady, aby buď dodržovali pravidla, která EU má, a Izrael jakou odpovědnost má, že nesmí e, zneužívat těch prostředků a jednak si to pak podchytit. Další věc, nevím, zda to víte. E, formálně tento parlament nemůže dát e, řešení dvou států. Sice v současné době máme zde řešení jednoho státu, podle mě to ani řešení být nemůže. Nevím, jestli někdy v budoucnu, v současné době ne. A nyní, když se podíváme na Sharonův plán, tak tam vypadá, že jsou to jako nějaké rezervace v tom území jedna, a pak se tomu bude říkat stát. Tak si to představoval Ariel Sharon. Ale my rozhodně nesmíme se touto cestou vydat, protože oni i tak říkají, že by to byl konec Izraela a to asi je jisté ale nicméně eh, my ani my si konec Izrael nepřejeme, takže tak to nemůžeme sahat k těmto řešením ani k tomuto vyjadřování. Ale co by tento výbor udělal? Mohl to je zatlačit na ty partnerské smlouvy, na ty dohody. Myslím, že tam je článek číslo dvě, který se týká lidských práv a na ten se můžeme odvolat a zároveň vyčkat u Palestiny, jak dopadnou vyjednávání a pokud ta vyjednávání selžou, tak si může být téměř jistý, že se Palestina obrátí na OSN a obrátí se na agentury a na členské státy a tak dále a že to v podstatě e, předá soudu. A tam jim můžeme pomoct v té situaci. Pokud by opravdu Izrael musel se ocitnout u Mezinárodního tribunálu, tak eh, to jsou ty právní, legálně přístupné prostředky, které máme k dispozici. O tom bychom měli rozhodovat. Měli bychom využívat těchto možností a zároveň se podívat, jak to vypadá. Ještě dodatečná otázka. Jak zareagoval Izrael na vaši zprávu? Děkuji. Děkuji. Nyní eh, já si sama nyní dám slovo, abych rovněž položila otázku, jelikož i já jsem členkou delegace, která navštívila Palestinu a i území Gazy. A opravdu na mě obrovský dojem udělala míra izolovanosti, eh, kterou Izrael těmto občanům vnucuje, což znamená, že tito lidé nemohou žít normálním životem a vlastně ta analýza, kterou máme dnes před sedou, před sebou to potvrzuje. Potvrzuje ilegalitu územního plánování a že je to nástrojem potlačování občanského života na těchto územích. A je jasné, že to, jak už celá desetiletí se snažíme zde poskytovat pomoc, urgentní, naléhavou pomoc, humanitární pomoc těmto občanům a často je to až 50% zdroj eh, pro eh, občany Palestince eh, na západním břehu a v Gaze, že to je vlastně absurdní takto pokračovat, protože se ukazuje, že dokonce i naše stany, nejen naše budovy, ale i ty dočasné příbytky jsou neustále Izraelem ničeny. Takže moje otázka zní, nedomníváte se, že prostředky jako bojkot výrobku, výrobku, které pocházejí z okupovaných území. Má to nějaký význam? Povede to k nějakým výsledkům? Já jsem si totiž přečetla výpočty, které rovněž připravila dokonce strana Likud, eh, která propočetla, kolik by to opravdu EU stálo a jak by to vypadalo, kdyby EU opravdu zavedla oficiální bojkot toho či onoho a jednalo se o významné částky. Máme zde rovněž um, poslední prohlášení Kerryho, který řekl, že i USA sáhnou k těmto prostředkům, tedy bojkotu například, pokud se neukáže žádný pokrok v té situaci. Jak si myslíte vy? Bude to alespoň částečně něco, co přispěje k řešení u tohoto procesu, který se v podstatě v poslední době úplně vymkl naší kontrole. Nejdříve paní ještě Volita se Evropské komise, prosím. Ano, děkuji. Tak já rovněž si poděkovat organizaci Diakonia za prezentaci i za celou zprávu. Podává opravdu přesnou analýzu izraelského režimu vydávání povolení a plánování víme a považujeme územní plánování na obla- v oblasti C, že to je zásadní pro růst a rozvoj palestinského státu. Zároveň jsme si vědomi toho, že je cílem stávající spolupráce EU a Palestiny právě to, že na pilíři území C se bude budovat eh, nějaká struktura palestinského státu a že to ladí i s koncepcí dvou států. A Význam území C pro budoucnost palestinského státu je zcela zásadní, to rovněž potvrdili závěry Rady pro zahraničí i zpráva Světové banky, o níž se zmiňujete. To je rovněž důvodem, proč Evropská komise přišla s programy, konkrétními programy, které mají pomoci na území C v rozvoji. Loni to bylo 7 milionů eur, které jsme proto věnovali. Víme, že přístup EU vůči koncepci rozvojové na území C je kritizován protože nějakým způsobem implikuje, že EU uznává ten ilegální režim vydávání stavebních povolení, který uplatňuje Izrael na území C. To ale není pravda. Ten přístup založený na koncepci masterplan není dokonalý. Není ani univerzální reakcí, ale došli jsme k závěru, že je to nejschůdnější možnost a jsou proto důvody. Proč jsme přišli s takovýmto nekonfrontačním přístupem k nějakém, nějakým kontaktům s izraelskými orgány na okupovaných územích. Důvody jsou následovné. Za prvé, reakce na žádost palestinského úřadu a jeden z principů rozvoje je princip vlastnictví. Tak chceme vyhovět eh, palestinskému úřadu. Ano, palestinské zprávě v tom, jak oni si představují, co by jim vyhovovalo ve smyslu jejich rozvoje. A další důvod je, že program rozvoje území C a pomoc místním komunitám a většina to jsou pastýři eh, v tom, že budou mít nějaké tyto plány, kterým říkáme master plans, a předkládat je izraelským orgánům ke schválením. Tady je cílem pomoci těmto lidem v sebeurčení. Čili aby oni měli pod kontrolou a měli pocit, že oni právě si budou určovat, co se na tom území bude dít i když jsme si vědomi, že izraelský režim je ilegální. Cílem je mít tyto místní rady a ty takzvané plány typu masterplans, které jsou předkládány izraelským orgánům, nemůžeme říci, že čekáme na výslovný souhlas, na schválení, ale s členskými státy bylo dohodnuto a zároveň i s jinými mezinárodními organizacemi a dárcovskými organizacemi, které tam posílají peníze do Palestíny, že bude určitá lhůta. A v jejíž rámci, pokud Izrael výslovně nezamítne tuto žádost, tak budeme tu žádost považovat za schválenou. Tedy je to takové kompromisní řešení, které zároveň implikuje, že neakceptujeme zcela ten režim, který si Izraelisti, že tam zavedl. Navíc některé plány v těch citlivějších oblastech nejsou vůbec předkládány izraelské státní správě. V tuto chvíli existuje zhruba 90 plánů, A bohužel pro většinu z nich ta lhůta 18 měsíců již byla překročena. To znamená, že výstavba značce ještě letos. Samozřejmě, že tento přístup, který vede k vyjednávání a konfrontaci orgány KOGAT se týká také problematiky demolicí. Evropská unie se musí zodpovídat svým občanům za to, že dochází k demolici struktur, které byly vybudovány za jejich peníze. A jedním z důvodů, Eh, tady, a my jsme si říkali, že tohle je jeden ze způsobů, jak zaručit, ne tedy stoprocentně, ale zaručit, že tedy tento typ eh, struktur nebude ničen izraelskými orgány. Neměli jsme čas na nějakou hloubkou analýzu, ale rozhodnutí pokračovat nadále na úrovni takzvaného plan, tedy toho hlavního plánu je rozhodnutí, které schválila celá řada členských států i e, zástupci komunity dárců, i zástupci místních komunit. Dospěli totiž k závěru, že je to řešení, které nejlépe ošetří zájmy místní populace. Děkuji a nyní dávám slovo e, na pět minut e, dávám prostor pro odpovědi na otázky. Děkuji. Budu se snažit odpovědět eh, na co nejvíc otázek během pěti minut, i když to bude dřina. Začnu od otázky, která padla dvakrát toho, zdali by mělo eh, tím řešením být existence dvou či jednoho státu. My bychom rádi trošku odsunuli stranou politickou diskuzi bez ohledu na to, jak běží proces vyjednávání, bez ohledu na to, jaký bude jeho výsledek. A rádi bychom připomněli tomuto výboru, že existují určité závazky pro okupační síly bez ohledu na to, jaký bude výsledek vyjednávání. Čili bez ohledu na to, jaké bude to rozhodnutí, eh, jaké bude, jaký bude dosažený politický kompromis, existují určitá práva eh, na ochranu té okupované populace a těch, které není možné se jen tak jednoduše zbavit, ať už jde o rezoluci Rady bezpečnosti OSN, dohody eh, s hnutím za osvobození Palestiny a tak dále. To jde stranou. Jedním ze základních principů je ochrana soukromého vlastnictví, především vlastnictví půdy. A tady vidíme, že vzhledem k... A to je tedy vlastně tradice, která eh, jaksi má hluboké kořeny i v Evropě v minulosti. Evropa, evropské členské státy mají určité povinnosti jakožto třetí stát. Například mají zodpovědnost chránit a zajistit ochranu mezinárodního humanitárního práva. To vyplývá z úmluvy. tady se sm- a je jedno, o jaký jde stát, jestli to je Izrael, Afganistán a podobně. Pokud jde o problematiku Mezinárodního trestního tribunálu, my apelujeme na všechny státy, aby ratifikovali zakládací listinu tohoto tribunálu. My si myslíme, že to je trvalý příspěvek k dosažení míru, povede to k významnému snížení objemu a válečných zločinů a podobně. A pokud jde o otázky kladené zástupkyní komise, tyto masterplans, tyto hlavní plány vznikly na žádost PE. Ale je důležité uvědomit si, že bez ohledu na to, jaký byl, jaké bylo to původní zadání, pokud nezaručujeme dodržování práva místních obyvatel, která vyplývají z ženevské umluvy, tak takovéhle zadání vlastně nemá žádnou hodnotu. Vycházíme z toho, že se opíráme o strategickou koncepci, která povede k snížení objemu demel, demolicí. A pak tu máme tu 18-měsíční lhutu, pokud během ní e, izraelské orgány neschválí výstavbu, tak dojde k demolici struktur, o které jde v té žádosti. Zodpovědnost e, institucí Evropské unie a tohoto parlamentu spočívá v tom, zajistit za prvé, že tedy ta práva a závazky evropské legislativy jsou respektovány. Evropská komise má závazek zajistit a zároveň také vyžadovat záruky toho, že nebude docházet k opakování této situace, má právo žádat o kompenzaci. A to také může vést k tomu, že se tyto aktivity nebudou opakovat. Ale je tu problém, pokud jde o převedení těchto politik do praxe. Parlament a různé instituce se bavily o tom, jak vlastně zjednodušit to humanitární právo tím, že ho posuneme na tu univerzální úroveň práva. Ale výsledek, který to přináší, a to je problém, e, který vlastně vytváří problém, který umožňuje izraelským orgánům obcházet tento eh, závazek a nechat vlastně tedy ten to eh, živobytí místní populace a její podporu na mezinárodních humanitárních organizacích. Madame, vous avez la parole. Thank you very much and thank you for all the very Děkuji za vaše velmi zajímavé odpovědi na otázky. Já tedy jenom eh, z hlediska Výzkumného institutu mezinárodního práva chci říci, že toto právo je neutrální ve své povaze. Je tedy uplatňováno přiměřeně na všechny strany ozbrojeného konfliktu a jako nástroj je, je možné použít i v rámci uh, debat o sousedské politice, o přidružených, eh, o dodách o přidružení a vlastně ve všech oblastech evropské politiky a ve všech aspektech vztahů s Izraelem. A to samozřejmě se týká i dalších konfliktů. A pokud jde o provedení průzkumu toho, jak to opravdu vypadá s systémem územního plánování z pohledu tohoto mezinárodního práva, myslíme si, že to je dobrý nápad. Někdo z vás říkal, že bychom mohli žádat kompenzace. Komise má interní směrnici, která říká, že je třeba vyžadovat kompenzace za demolované objekty, což by mělo vést k tomu, že se nebude taková situace opakovat. Jde tedy o objekty, které byly vybudovány za z prostředků humanitární podpory. To jsem tady jenom chtěla zmínit. Děkujeme, děkujeme oběma našim hostům, pokud jde o problematiku porušování mezinárodního humanitárního práva. A nyní se dostanu ještě paní de Kaiser by se ráda něco zeptal. Vážená paní předsedající. Ovšem nikdo neodpověděl na, na vaši otázku. Vy jste položila otázku, pokud jde o ten pressing, o ten tlak v rámci bojkotu prostřednictvím bojkotu, ta situace v podstatě, která by vedla k, téměř k apartheidu, k diskriminaci. Máte pravdu. V současné době, pokud je o civilní občanskou společnost, vidíme tam velice silný tlak, který v podstatě nás zahambuje, nás politiky, kteří my v podstatě máme, kteří mají k dispozici určité možnosti donucovací, pokud jde o plnění mezinárodního práva. V Indii, například v Německu, o tom hovoříme v současné době. Například tlak na banky, které fungují na okupovaném území, aby teda nefungovali, aby neinvestovali do tohoto území, například bojkot výrobků, které jsou označeny, které přichází právě z okupovaných území, z těchto osad a tak dále. A já si myslím, že toto je jedna z velikých obav izraelské vlády v současné době. Toto hnutí, které v podstatě vyplývá ze zdola, občanské společnosti a dochází ke tlaku až na samotné banky, aby oni se bojí, aby to opravdu nedošlo k určitému obrovskému tlaku na mezinárodní úrovni. My jsme nikdy o tom nehovořili, protože jestli dovolíte, bych se vrátila k té otázce, kterou jste položila, paní předsedající. Ano, my máme tu možnou měkkou sílu, soft power, ovšem měli bychom využít i jiné možnosti a nástroje, protože pokud členské státy nevyužívají veškeré prostředky, které by měly využít v této situaci, tak aby došlo k respektování dohod, um, kterých jsou signatáři, tak bychom asi prostě mohli využít i jiné možnosti a právě se podívat na ty příklady, které vidíme v občanské společnosti a tomto hnutí. Děkujeme, říká paní předsedající. Výborně, a nyní se dostáváme k bodu číslo 8 na našem dnešním programu. Bod číslo 8 to je financování, financování rozvoje. Je to studie, je to rovněž studie, kterou jsme zadali a kterou nám přednese pan Jess Griffiths. V červenci 2013 Evropská komise přišla se sdělením pod názvem nad rámec roku 2015 směrem k ke globálnímu integrovanému přístupu pro financování boje proti chudobě a udržitelného rozvoje. Je to velice důležitý dokument. Došlo tam k mnoha různým procesům, eh, na mezinárodní úrovni v oblasti financování rozvoje, například panel na vysoké úrovni OSN pro program pro rozvoj po roce 2015 nebo pracovní skupina, rovněž na půdě OSN, která se zabývá cíly v oblasti udržitelného rozvoje. Evropská komise zkoumá v rámci tohoto sdělení různé zdroje, finanční zdroje, které jsou k dispozici veřejné, finanční, náro, na národní úrovni, na mezinárodní úrovni, různé daně, různé dary, soukromé investice, filantropické eh, dary a tak dále. Snaží se zvýšit jednak finanční prostředky, které jsou k dispozici, aby jsme je využili na plnění těch cílů, které jsme si stanovili, a to účinným a koherentním způsobem. Studie, kterou zadal náš výbor, ta by měla analyzovat návrhy v této oblasti, které vyplývají ze sdělení Evropské komise a zároveň by mělo dojít k hodnocení práce OSN i evropské úrovně v tomto ohledu. Nemusím ani zúrazňovat, vážený pane Griffite, jak nesmírně nás zajímá vaše přednáška a hlavní závěry vyplývající z vaší studie. Po vás poté vystoupí zástupci výboru DAC, OECD a společnosti Concord. Čili nyní dovolte, abych dala slovo panu Jessimu Griffithovi, který je autor autorem této studie má 10 minut. Thank you very much. Děkuji velice. A děkuji také za příležitost nejenom odprezentovat studii, ale také ji vůbec vypracovat. Byla to velice zajímavá prá- spolupráce se třemi dalšími experty na finance, takže jsme měli možnost podělit se o eh, velký rozsah odborných znalostí. V těch pár minutách, které tu mám k dispozici, bych se rád soustředil na čtyři různé věci. Za prvé, krátký přehled zdrojů financování rozvoje a rád bych eh, zdůraznil čtyři klíčové faktory. Za druhé, rád bych eh, prodiskutoval různý charakter eh, financování eh, z veřejných a soukromých prostředků. A za třetí bych rád hovořil o problematice získávání zdrojů ze soukromých prostředků a za čtvrté bych rád pohovořil o tom, jakou roli bude hrát Evropská unie v této oblasti po roce 2015 nebo jak my si představujeme tuto pomoc. My si myslíme, že by měla být zaměřena především na veřejné investice a to efektivním způsobem. To jsou tedy ty čtyři faktory, o kterých chci hovořit. Takže za prvé, přehled financování rozvojové pomoci. Za prvé, domácí zdroje dominují, pokud jde o financování rozvoje v rozvojových zemích. To znamená, Investice z veřejných i soukromých strojů tvoří zhruba jednu třetinu hrubého domácího produktu v rozvojových zemích, což je celkově tedy daleko větší objem než objem jakýchkoliv jiných toků. A je důležité uvědomit si, že státní výdaje zůstávají nadále největším objemem, který je k dispozici pro financování v rozvoje, rozvojových zemích, ale přitom je to velmi nízká míra v některých velmi málo rozvinutých zemích, kde ten per capita příjem je nízký. Tam tedy může být ta investice pouze třeba tisíc dolarů ročně per capita, což je více ne, méně 3 dolary denně a to je tedy opravdu velmi nízké číslo v těch nejchudších zemích. Druhý klíčový faktor spočívá v tom, že odliv financí z rozvojových zemí je velmi velký a velmi často ten přesahuje tedy ten objem přítoku. A tady bych rád uvedl tři čísla. Takže ten odliv jde především o splácení půjček. V roce 2011 to bylo 500 miliard dolarů, jen splácení půjček. Za druhé e, jsou e, odsávány zisky z těchto investic, to bylo více než 200 miliard dolarů a také jde o nezákonný odliv peněz, o nezákonné toky. A to bylo 620 miliard dolarů, takže to je opravdu obrovský objem prostředků, které by jinak by bylo možné použít produktivním způsobem. Třetím klíčovým faktorem, na který si musí dáme pozor, dát pozor, když hovoříme o číslech této oblasti, já jsem tedy právě hovořil o tom velkém odlivu zdrojů to může být až 90 celkového objemu přítoku financí. A z toho zbytku těch 60 představují znovu investované výnosy. Takže 60 tohoto eh, objemu investovaných prostředků v rozvojových zemích jsou vlastně již reinvestované výnosy z původních investic. Takže eh, z toho je vidět, že vlastně tou skutečnou hodnotou zahraničních investic nejsou objemy tedy ty peníze, ale spíš kvalita těchto investic, eh, pokud jde o to, kam jsou zaměřeny, zdali na technologie a podobně. A čtvrtým klíčovým faktorem je skutečnost, že pomoc, tedy ta rozvojová pomoc je opravdu velmi důležitá, zvláště v těch nejchudších zemích. Představuje často největší zdroj příjmu, eh, eh, tedy až třeba 50 celkového objemu státních výdajů v těchto zemích. To je tedy první část mé prezentace. Já jsem představil ty čtyři klíčové faktory. A v druhé části studie se zabýváme rozdílnou úlohou soukromých a státních financí. Těmi soukromými financemi myslím tedy investice za účelem zisku ze soukromých zdrojů. První věc, kterou si musíme uvědomit, je, že financování z veřejných zdrojů má jedinečnou úlohu, například podporuje eh, financování zásadních služeb, zvláště v těch nejchudších a nejodstrčenějších komunitách, umožňuje také reagovat na vzniklé krize, čili je důležité, aby tyto prostředky byly i nadále k dispozici, vzhledem k tomu, že tady také jde o výdaje, které jsou předvídatelné, nepodléhají cyklickým vlivům a lze je plánovat. Jsou tedy daleko důležitější než ty investice ze soukromých zdrojů. A v tuto chvíli je to také dost často jediný zdroj, který máme, ať už jde o financování ze státních zdrojů či dobročinné pomoci a podobně. Tedy tento druh investic hraje velice důležitou úlohu. To financování z soukromých zdrojů je také velmi důležité, ale má svá omezení. Například eh, jsou zaměřeny tyto investice především na eh, země, které jsou již rozvinuté na střední úrovni, čili nejdou do těch nejchudších zemí. Jsou také zaměřeny na Mm, nejsou zaměřeny na malé a střední podniky, které přitom zaměstnávají největší počet obyvatel v těchto rozvojových zemích. A mm, v tom se vlastně daří lépe těm financím ze státních zdrojů, tedy oslovit ty nejchudší komunity. Takže já říkám, že ty veřejné finance tedy mm, hrají jedinečnou úlohu a financování soukromých zdrojů je komplementární. Třetí část mé prezentace hovoří o tom, jak vlastně získávat ty finance ze soukromých strojů. Tady je to sdělení Evropské komise hovoří velmi důrazně. A také v tom programu Agenda for Change, tedy program pro změnu, se hovoří velmi důrazně o tom, že je třeba získávat finance i ze soukromých zdrojů a to nad rámec toho, co jde ze státních zdrojů. Ale eh, bohužel tady zatím nemáme důkazy o tom, že je to opravdu tak dobrý nápad. Zatím se nedaří daří získávat tento typ investic, zvláště do malých a středních podniků a také se nepodařilo prokázat, do jaké míry to přináší přidanou hodnotu. Naopak, ukazuje se, že tedy takto získané prostředky pouze nahrazují investice, ke kterým by došlo stejně. Pokud jde o ty takzvané míchané zdroje a důkazy, které k tomu již máme, ukázalo se, e, že pokud jde o tento typ míchaných zdrojů, vede to k tomu, že tedy ti aktéři v rozvojových zemích pak mají jen nízkou míru vlastnictví toho hotového projektu. To je tedy ten rozdíl v porovnání s humanitární pomocí. Pak je tu také problematika s transparen- transparentnosti a dohledatelnosti. Nezapomeňte, že většina těchto investic jde formou půjček, Čili to vlastně znamená zásadní problémy v získávání zdrojů i ze soukromých, soukromého sektoru a zdá se, že to není nejlepší způsob, jak například podporovat ty úplně nejchudší země, které zároveň ale vlastně nejvíc potřebují co největší objem dodatečních investic. A čtvrtá věc, o které jsem chtěla pohovořit, je navrhnout dva nové pohledy na věc které by se mohly stát dalším východiskem pro diskuzi. Čili jak podpořit větší objem soukromých investic do rozvojových zemí? Za prvé, zlepšit a také zviditelnit ten objem financování ze státních zdrojů do například školství, zdravotnictví, vodohospodářství, dopravní infrastruktury a podobně, čili do projektů, které přináší blaho celé e, všem celé společnosti a také je třeba se spokojit s myšlenkou, že tedy to zapojení soukromých investorů je nejlepší, o tom je nejlepší rozhodovat na té národní úrovni jednotlivých členských států. A také je třeba se důkladně zamyslet nad tím, než vlastně vytvoříme další dluhové nástroje pro příjemce. Čili to si ještě vyžádá další diskuze. Především já si myslím, že tedy eh, klíčem je zvýšení viditelnosti státních investic do, tedy veřejných investic do rozvojových zemí. A za druhé je třeba zvýšit objem investic ze soukromých eh, zdrojů, tedy eh, a to i na té místní úrovni těch rozvojových zemí, nejenom tedy z těch zahraničních zdrojů. A k tomu přispěje například průhlednější struktura zdanění a podobně na té úrovni příjemců. Víte například, že Evropský parlament eh, příští týden bude jednat o směrnici o boji proti praní špinavých peněz, která by měla pomoci tomu, že velký objem prostředků, které jdou do rozvojových zemí, je zase neopustí formou daňových úniků. A to si myslím, že je daleko důležitější změna než případné úpravy vaší dárcovce, dárcovské politiky. To je vše, co jsem tedy teď chtěl říct. Myslím, že financování z obou zdrojů, z veřejných i ze soukromých, je velmi důležité a já si myslím, že naše diskuze k financování ze soukromých zdrojů by se měla zaměřit především na to, jak zlepšit soudržnost naší politiky v této oblasti. Děkuji. Děkujeme, pane Griffithe, za to, že jste se podělil s námi o tyto výsledky. Je vidět, že tomu rozumíte a velice jasně jste ji komunikoval, proto bych velice ráda poděkovala za ten způsob, jakým jste přednášel. A nyní paní Julia Ben, která zastupuje výbor DAX OECD. Prosím. Dobré odpoledne vám přeji. Já bych měla pohovořit o OECD, o našem výboru, pokud jde o měření, monitorování, financování v oblasti rozvoje po roku 2015. Ano, my jsme výborem OECD, připravujeme, asist, připravujeme statistiky pro ODA, pomoc, oficiální rozvojovou pomoc, máme jednak monitorovat výkon našich členů, pokud jde o, euro, o, o, o 0,3%, ten cíl rozvojových, rozvinutých zemí, které teda by měly poskytnout 0,7 ehm, svého HDN pro rozvojovou pomoc. Došlo k takové rozsáhlé kritice v posledních letech. Bylo řečeno, že jsou tam některé výdaje do norských zemí, které se nikdy nedostanou na území rozvojových zemí nebo že tam e, například, že vždycky hovoříme pouze o té face value, o té e, čisté hodnotě by úvěru, Často se tam to považuje za omezený systém. Stávající metody měření jsou založené na cash flows, to znamená na čistých příjmech, čistých finančních tocích a to by mělo právě poskytnout ten stimul pro různé instituce v oblasti rozvoje, financování rozvoje, využití finančních um, tržních nástrojů, možnostech, kde je to equity financování, to znamená kmenový kapitál nebo jiné nástroje, které nejsou granty. Buď teda to není, nemají eh, nárok na ODA, nebo je tam eh, vysoký prodej takových eh, kmenových například finančních operací, protože je tam vysoké riziko. Když se podíváme na garance v této oblasti, my nemáme všechno v našich statistikách našeho výboru DAC protože pokud tam není žádná záruka, tak nemáme žádné finanční roky, které bychom mohli měřit. To znamená, že jsou tam pouze ty závazky. To znamená, že to nemůžeme mít v rámci našich statistik jako e, prostředky hotovostní. Co děláme? Zástupci vysokého panelu, včetně ministru pro rozvoj a e, hlavních představitelů naší agentury v prosinci 2012 nám dali mandát k vytvoření nových opatření celkové pomoci rozvoje, což by mohlo zahrnout některé tyto mechanismy, které jsou v současné době velice obtížně sledovat v rámci statistik oficiální rozvojové pomoci. V rámci tohoto mandátu nás požádali rovněž, abychom se zabývali možnostmi lepší Eh, o lepší perspektivy ze strany donoru, dárců, pokud jde o efektivní rozvojovou pomoc a rovněž na straně beneficienta se podívat na tento obrázek z tohoto hlediska. Uvědomujeme si, že tyto pohledy nemusí být stejné. Třetím prvkem tohoto mandátu, který máme k dispozici, je podívat se na to, zda ta celková oficiální pomoc pro rozvoj, toto nové, ten, tento nový přístroj nástroj by mohl modernizovat ODU tím, že budeme měnit způsob, jakým zaznamenáváme úvěry v našich systémech. Čili v současné době nás čeká obrovská práce v rámci OECD, jsme zahájili mm, tyto analýzy, udělali jsme několik analýz, které jsme eh, předložili našim členům pro určité zvážení. Pokud je o názory, návrhy na změnu statistického rámce po roku 2015. Chtěli bychom to mít k dispozici do konce letošního roku. My se snažíme v naší práci být inkluzivní do maximální míry, konzultujeme i ostatní zúčastněné strany, aktéry, nejenom ty, se kterými pravidelně v rámci um, meetingu výboru DAC v Paříži se setkáme, právě proto jsme velice ochotně přijali pozvání promluvit u vás v Evropském parlamentu. Pro mě je obtížné říci vše zásadní naše, o naš, týkající se naší práce v sedmi minutách. Ovšem je zde i studie, která je k dispozici pro tuto studii v písemné podobě, proto dovolte, abych zdůraznila pouze několik bodů. Pokud je o statistické vykazovací systémy, ten systém, který v současné době funguje v OECD, tento systém může být využíván pro sbírání informace, pokud jde o veřejné projekty, garance, záruky, equity, um, úvěry, to znamená jako jaké, a zároveň i Eh, na pohled soukromých eh, finančních prostředků. Pokud je veřejný sektor zapojen do těchto operací, my máme možnost získat informace i o soukromých financích, které jsou součástí takových projektů. Myslím si, že i, i e, autoři této zprávy pro financování rozvoje a i naši spolupracovníci z, mm, můžeme souhlasit s tím, že zde máme určitá data, která by mohla, která by mohla analyzovat jednotlivé finanční toky, dopad těchto finančních toků, víme, jak vypadá i toky ODA, dále máme informace na základě jednotlivých aktivit projektů, všem nemáme úplně všechny informace o jiných finančních tocích, například přijme zahraniční investice, podrobné detailní informace v tomto ohledu jsou velice často důvěrného charakteru. Jeden z našich cílů v naší práci OECD je umožnit sbírání, zjednodušit sbírání těchto informací, dat, které potřebujeme oficiálně generovaných zdrojů, nejenom, teda těch jiných zdrojů, nejenom oficiální rozvojové pomoci ODA. Zároveň myslíme, že vytvoření takového systému, abychom sledovali eh, tyto zdroje, by mohlo podpořit využití tohoto systému. Máme zde různé instituce, donorské vlády, donorský státu, který nám řekli, že nejsou schopni využívat nástroje, například ty kmenový kapitál nebo garance záruky pro rozvojové pomoci, protože prostě nejsou kvalifikovány jako oficiální rozvojová pomoc v současné době, to znamená ODA. Stávající debata na um, poli um, eh, od ECD, ho, mm, se domnívá, že by tyto nástroje mohly být využity v těchto rozvojových zemích, měli bychom využívat tyto uh, systémy, ale podívat se na finanční prostředky, které přichází do těchto zemí a které z nich odchází rovněž možná právě ten Total Official Support for Development, tento nový nástroj, nový ukazatel, který bychom mohli monitorovat stejným způsobem, jako monitorujeme ODA v současné době. Tento nástroj by mohl být v takových těch středně bohatých zemích užitečný a pokud ho budeme využívat um, pro podporu v soukromých financí, v rozvoje mohli bychom to rozšířit poté i na země s nižšími příjmy. Udělali jsme hodně technických aktivit, v posledních šesti měsících politické diskuze probíhají, eh, politické diskuze byly pouze zahájeny v tomto ohledu, proto se těšíme na různé názory, argumenty jednotlivých subjektů, zúčastněných stran, včetně občanské společnosti, Evropského parlamentu, proto se samozřejmě těším na výměnu názoru k tomuto tématu u, ve Evropském parlamentu budete-li mít jakékoliv konkrétní dotazy týkající se naší práce, OECD, v tomto ohledu prosím, kontaktujte nás přímo. Děkujeme, říká paní předsedkyně. A nyní paní Jean Saldana, která se zastupuje společnost Concord, má pět minut. Než jí dám slovo, ráda bych zde přivítala přátele paní Izabely Luvin a ráda bych vám řekla, že je pro nás nesmírně důležité v Evropském parlamentu. Je to paní, která skutečně přispěla k vytvoření nové politiky v oblasti udržitelného rybolovu. Čili vítám vás mezi námi. A nyní dávám slovo paní Jean Saldana. Thank you, Madam Chair. On behalf of the Concord Finance... Děkuji, paní předsedkyně. E, jménem společnosti Concord a jejího výboru, kterému předsedám, chci uvítat zprávu Jessie Griffith, který jsem si vyslechla, a blahopřeji e, paní Griffith ke jmenování a blahopřeji kolegům této zprávy. Zejména chci navázat na poslední záležitost, kterou zmínila paní Griffith která naznačuje, že ani jedna konkrétní položka pro rozvojové pomoci vlastně není jako taková priorita, což je eh, jádrem všeho, zejména když vedeme mezinárodní diskuse a EU to podporuje. Využití eh, veřejných zdrojů, abychom získávali, případně vyvážili soukromé financování, to není správné řešení. Zejména když hovoříme o těch příkladech, tak tam už máme mm, různé příklady toho, jak nefunguje to smíšení, smíchávání, ta smíšená pomoc ty smíšené prostředky a zejména, když to parlamentní výbor příslušný um, analýzuje a přichází se svými závěry. Když hovořím o větší transparentnosti toho, jakým se uh, veřejné prostředky využívají k tomu, abychom aktivizovali prostředky ze soukromých zdrojů, tak právě tento druh eh, veřejné kontroly musí být součástí sociálního kontraktu, ale neměl by být eh, pouze podmíněn širší definici um, oficiální rozvodové pomoci ODA přitom, když se eh, používají zároveň soukromé i veřejné prostředky. Jsou tam ale i jiné záležitosti, které stojí za pozornost, jak Jesse správně podobá jednou záležitostí, která nás zejména zajímá, je mobilizace toho, co lze nalézt doma ve smyslu prostředků, zdrojů a e, otázka, zda je jich možné využívat veřejně, případně prostě soukromého trhu a musíme se zabývat i omezeními, kterým čelí e, ať už veřejní nebo soukromí hráči, když potřebují nějaké peníze, jak je mají získat, ať už na národní nebo na mezinárodní úrovni. A zde, jak už se Jessie zmínila, máme konkrétní mm, rozsah odpovědnosti i u EU. A my už jsme na to upozornili v odpovědi na sdělení EU komise o rozvojové pomoci. Tady tento dokument, my už jsme to podtrhávali v naší reakci na to. A kromě toho je jasné a plyne z mezinárodních diskusí, že jedna z oblastí odpovědnosti EU se právě týká závazků v oblasti ODA. Jesse správně podotkla, že veřejné finanční prostředky a konkrétně jak státní, tak i mezinárodní rozvojová pomoc je zcela jedinečné a sehrává nezaměnitelnou úlohu Concord vydalo v loni zprávu. Vyzývám vás všechny, abyste si s ní seznámili, pokud jste to už neudělali. A tam, kromě toho, že se zabýváme konceptem ODA, potrháváme a zdůrazňujeme i to, že se musíme zabývat všemi doprovodnými záležitostmi rozvojové pomoci. A tady chci zejména upozornit na to, že se v Mexiku bude konat zasedání, které se bude týkat partnerských vztahů při spolupráci na rozvojové pomoci a i tam musí EU se hloubkově zamyslet nad rozsahem své odpovědnosti a svými závazky. Kromě toho je tam celá řada i jiných záležitostí, například reforma systému půjček, monitorování vlivu, která eh, všechny tyto faktory mají vliv na jednak to, jak může být nějaká vláda nějakého státu příjemce aktivní, odpovědná, k čemu má přístup a jak ta pomoc bude fungovat zda bude tedy účinná. Prosím Evropský parlament, když se bude těmi záležitostmi zabývat, aby se na vše aby na vše nahlížel komplexně, aby si nebral jeden konkrétní aspekt a pak jiný a zabýval se tím na principu silosu. Děkuji. Eh, merci beaucoup. Děkujeme, říká paní předsedkyně a nyní otevírám diskusi pro naše členy. Pan Berman požádal o slovo. Prosím. Yeah. Thank you very much. Děkuji. Bylo mi potěšením vyslechnout si tyto tři analýzy, tyto tři pohledy na budoucnost roz, financování rozvoje. Jedna věc mi trochu mátla a možná mi Česí nabídne vysvětlení. Když říkáte Česí, že je otázkou, zdali má a mají finance e, z veřejných zdrojů opravdový přínos tam, kde jde o soukromé projekty. Vy jste tam tedy zmínila ten poměr 1 ku 31 nebo 97 e, financí ze soukromých zdrojů již je k dispozici. Já tomu nerozumím, nejsem odborník, jsem politik, ale pokud eh, chápu správně veřejné finance, ty vlastně otvírají cestu, ty tedy jaksi zmírňují obavy soukromých investorů, kteří jsou pak ochotni se zapojit a i když tedy ten poměr je velmi vysoký, i když tedy ten objem veřejných financí v tom smíšeném projektu je velmi vysoký, přesto to může vlastně umožnit vůbec existenci nějakého projektu a přínos financí ze soukromých zdrojů. Takže já považuji za pochybné to prohlášení, že v případě, že ten podíl financí z veřejného sektoru je příliš vysoký, tak je otázka, zda vůbec má smysl financovat i ze soukromých zdrojů. Já jsem z východní Evropy a tam tedy celkový objem garancí byl 1,2 miliardy a z toho jenom 30 miliard bylo použito jako úvěrová tedy celkový objem investic byl 1,2 miliardy, z toho pouze 30 milionů bylo použito jako úvěrová garance a to mi nepřipadá tak špatné. A toto tu říkal Concord k vlastnictví v rozvojových zemích a ten důkladný přeskum těch smíšených nástrojů, který představuje opravdový problém. To jsou tedy dva problémy, které bychom měli eh, řešit. Concord na to už upozorňoval loni a já si myslím, že to musíme brát velmi vážně ve chvíli, kdy hovoříme o demokratickém vývoji nehovoříme o netransparentním vývoji. Takže to je velmi důležité. A můžete nám k tomu ještě něco říci, k tomu problému, eh, tedy toho poměru, toho pákového efektu? A dokázat mi, kde se mílím, když říkám, že každé euro z veřejných zdrojů je třeba vynaložit velmi uváženě, Eh, pokud by ten poměr byl 1 euro z veřejných zdrojů, 31 euro ze soukromých, tak já bych byl velmi spokojený. Děkujeme paní z Thank you, Chair. Děkuji. Děkuji vždycky, když slyším, že lidé zahajují debatu o oficiálním financováním rozvoje, budíte ve mně obavy, já nechápu, co tu vlastně chtěla říct zástupkyně OECD, protože vždycky v minulosti, ve chvíli, kdy jsme řešili finanční deficit rozpočtu na rozvojovou pomoc jednotlivých členských států, tak vždycky tedy příslušný ministr financí argumentoval tím, že třeba předefinovat to, jak vypadá oficiální rozvojová pomoc a její kritéria tak aby nedocházelo vlastně k eh, ukrývání určitých prostředků v Evropské unii. A nyní, eh, v čase hospodářské krize, kdy tedy ty výdaje eh, obecně klesají, já jsem z Holandska, my jsme měli pěknou tradici, ale ta byla přerušena my jsme před eh, tedy pár lety investovali žádná celá 83, nyní je to žádná celá 6 a to ztracené území již nikdy nedobydeme zpět, čili mě by zajímalo, eh, co eh, tedy vlastně hodlá OECD dělat s definicí oficiální rozvoje pomoci ODA a jaký by to mohlo mít přínos. Protože pokud tedy vypustíme definici tedy té jaksi vyvážené nebo čestné investice, tak už přeci nepotřebujeme vůbec žádnou definici toho, co je to oficiální rozvojová pomoc. Já jsem staromódní dáma a myslím si, že není možné tedy eh, vypustit toto kritérium. Žádám tedy o vysvětlení toho, jaké by to mělo dopady a moje druhá připomínka je zaměřena na toho prvního pána, který to mluvil, já jsem zpravodajkou eh, přeskumu směrnice o boji proti praní špinavých peněz. My jsme měli hlasovat tento čtvrtek, ale bylo to odloženo, protože ještě nejsme připraveni na příští týden, ale mohu vám říci, že už máme příjemnou většinu, a to napříč celým spektrem, zleva až doprava, včetně všech velkých stran, které podporují vznik veřejných rejstříků těch eh, příjemců a já si myslím, že to je dobrá zpráva. Merci beaucoup, Madame Fiona Hall. Vous avez la... Děkujeme, paní Fiona Hall. Thank you. And I would like to thank... Uh, Děkuji. Já chci poděkovat eh, za ty tři prezentace, bylo to velmi zajímavé. A jsem ráda, že tuto diskuzi vedeme právě dnes. navazuje na diskuzi, kterou jsme měli na půdě tohoto výboru ke sdělení komise o novém přístupu k rozvojové pomoci po roce 2015 o odstranění chudoby a systematickém rozvoji. Tehdy se vedla určitá diskuze a můj kolega Gorensen a já jsem žádala o to, zda bychom mohli obdržet tuto studii. My jsme ji obdrželi, já ji děkuji a děkuji také sekretariátu, protože i v tedy společnost Concord byla zapojena do té původní diskuze. My jsme žádali, abyste ji pozvali i dnes a já vám děkuji, že jste to udělali. Takže několik bodů. Mě zajímalo především to, co tu řekl Jesse Griffith. To, co jste tu eh, říkal o tom, že tedy ty finance ze soukromých zdrojů financují trochu jiný charakter projektů než finance z veřejných prostředků. Financování z veřejných eh, zdrojů je tedy eh, zaměřeno na trochu jiný typ lidí než soukromé finance, které jsou zaměřeny spíš tedy na ty dobře postavené lidi z těch rozvinutějších zemích. A možná, že v zemích, kde tedy i celková objem, celkový objem výdajů z veřejných eh, zdrojů není dostatečný tak to vlastně nepřispívá ke vzniku určitých projektů a to bylo velmi zajímavé. Za druhé, vy jste řekl, že celá řada překa- že existuje celá řada překážek pro tedy vlastně přilákání těch přímých investic. A to je něco, čím bychom se mohli zabývat přímo tady v Evropském parlamentu. Uh, dnes budeme ostatně zpracovávat zprávu, která je také relevantní. Všichni tu tedy bojujeme za větší transparentnost proti daňovým únikům, za větší přiměřenost, za dodržování určitých norem, pokud jde o ochranu společnosti, životního prostředí a tak dále. Čili ta, to vaše volání po parlamentním přeskumu těch, toho, těch smíšených nástrojů financování bylo velmi zajímavé. Já si ovšem myslím, že to je velmi komplikovaný nástroj a proto velmi často není předmětem přeskumu, což ovšem z hlediska demokracie není vyhovující. Merci beaucoup, monsieur. Děkujeme, pán Kortež Lastra má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Nejprve dovolte, abych poděkoval autorům této zprávy za velice zajímavé materiály, velice důležitý materiál, který přichází v pravou chvíli. Před nějakou dobou jsme hovořili o hlavních změnách v oblasti rozvoje. Například právě zapojení soukromého sektoru do rozvojové pomoci. Proto se domnívám, že hovoříme o této problematice ve vhodném okamžiku, vytváříme nové cíle pro rozvoj nejenom do roku 2015, ale i po roce 2015. Osobně zde vidím tři úrovně, ano, teda filantropie, dárcovství, velké Eh, velcí donátoři, milionéři a tak dále, velké projekty, hovoříme o tom, jakým způsobem dochází tam k networkingu, zapojení dalších milionářů a tak dále. Mnoho zpráv se zabývá rozsahem chudoby, bojem proti chudoby, chudobě na celém světě, procentami Eh, jak to vypadá, když se podíváme na procenta, je to jsou to velice nerovné podmínky, to znamená, je důležité, aby soukromý sektor vstoupil do této problematiky. Ovšem transparentnost to je základní bod, to by měl být základ, východisko, ze kterého se odrazíme. Důležitá úroveň, která by zde měla být hodnocena samozřejmě, úroveň transparentnosti, to je první věc. A druhá věc, pro to zapojení soukromého kapitálu do rozvojové pomoci. Myslím si, že zde nás čeká ještě hodně práce. Podívat se na to, jak by mohlo dojít k nějaké spolupráci obou stran. Řekněme, nějaký menší kapitál, menší podniky, kooperace. Ovšem i to vyžaduje hodně transparentnosti od samotného počátku. A potom ty smíšené projekty financování, ten blending, tam souhlasím s autorem zprávy v tom ohledu, že jsou zde tři základní věci a já bych eh, rád položil otázky s nimi spojené. Kdo bude rozhodovat, kdo bude kontrolovat tento rozhodovací proces, Druhá věc, která u toho, u toho blendingu, u těch smíšených projektů, můžeme si být jistí, že velká mm, část těchto peněz se nedostane právě do nějakých velkých infrastrukturních projektů, pokud nebudeme vidět, kdo dělá rozhodnutí, jak to dělá, jakým způsobem se nám dostatečná transparentnost. A třetí záležitost, pokud dojde k tomuto blendingu, asi dojde k redukci eh, dárcovství část těchto finančních prostředků bude věnována jiným prioritám v rámci rozvoje pomoci, to je rovněž důležité. Čili ta obecná úroveň, dárci, tam nás čeká ještě hodně práce a na druhé straně musíme podpořit transparentnost celého procesu, Ovšem, a zase je to tam ten blending, to smíšené financování, to je důležité a od samotného počátku zároveň potřebujeme zajistit, aby celá tato problematika byla co možná nejtransparentnější. Paní předsedkyně, nyní poprosíme pana Erosora, který zastupuje Evropskou komisi. Děkuji. Thank you indeed uh, to, to all. Děkuji všem účastníkům diskusy, všem řečníkům. Byla to opravdu velice poučná rozprava z mého pohledu. Jak už předřečníci zdůraznili, financování a diskuse o implementaci jsou rozhodně významné z pohledu toho, že by ta mozaika měla vzájemně ladit. Sdělení komise, které se týká období po roce 2015 eh, k udržitelnému rozvoji a správnému způsobu financování a dárcovství, hovoří o obecném pohledu, jak by měla ta agenda eh, post 2015 vypadat. Máme tam seznam těch hlavních principů. Eh, zainteresované strany to přijali velice vlídně a rovněž se to projevilo na pozitivních závěrech Rady z prosince. Co znamená z prosince? To znamená eh, neustálý dialog s beneficienty. Výbor DV zatím neměl příležitost zabývat se sdělením jako takovým, z toho, co vím, ale někteří členové výboru si vyslechli mou prezentaci na zasedání um, parlamentních služeb eh, CB, kde bylo více výborů reprezentováno. Um, Nemáme čas se zabývat záležitostmi dopodrobna, ale dovolím si zdůraznit pár eh, takových vůdčích myšlenek. Zejména vítáme, že máme tento dokument, který je základem pro diskusi, máme tam statistiky, máme přehled různých zdrojů financování, podobně jako my jsme to učinili v našem sdělení. Je jasné, že analýza se soustředuje na jednu z těch eh, zásadních záležitostí v té diskusi, a totiž úloha mezinárodních, eh, soukromých eh, a eh, veřejných prostředků. A musíme si ale uvědomit, že to je pouze sedmina toho, co je k dispozici. A e, to získávání e, prostředků je pouze jednou, e, jedním z prvků ODA, tedy musíme nejdříve pohlížet na všechny zdroje formou balíčku komplexním způsobem a v každé zemi je ten blending trochu odlišný a poté, až nám vyplyne ten význam. Sdělení má určité místo v té analýze, ale my jsme sami se nepokoušeli ve studii učit, co by EU měla a neměla. Spíše jsme se snažili přijít s komplexním přístupem, který by měl být probrán s našimi partnery, než přejdeme do fáze doporučení. K samotné podstatě, k meritu komise silně souhlasí s tím, že soukromé a veřejné financování každé plní svou specifickou úlohu. E, soukromé financování se řídí soukromými zájmy, je tedy principiálně oddílné, e, rozdílné. Veřejné financování se snaží pomáhat na sociálních principech. Tedy máme určité politické stimuly a je vidět, že i v té studii se to takto projevuje. Vlastně ta interpretace je podobná, i když se zdá, že možná někdy se to čte trochu jinak. Eh, záhadou je pro nás to, že studie se snaží eh, stavět naroveň veřejné a současné zdroje, například eh, vládní příjmy nemohou být stavěny naroveň soukromým investici, ani ODA se nedá stavět naroveň s přímými zahraničními investicemi do nějaké země. E, nedá se e, někomu diktovat, jak by měl v soukromé sféře investovat. A komentáře o tom, že e, se snažíme být přímo odpovědní za veřejné, ale i finan, soukromé finance, tam vláda má různé pole působnosti, tedy za ty veřejné může být odpovědná přímo a za ty, neve, za ty soukromé pouze formou nějakých incentiv, pobídek, partnerských smluv, uh, na druhé straně je pravda, že jakékoliv partnerství by mělo být ve veřejném zájmu a to, jak je nastavena dohoda, je klíčem k úspěchu. Závěrem bych rád eh, uvítal zájem výboru. Děkuji za přispění do této diskuse. Je to eh, skvělý kus práce, který se vykonali zejména v oblasti eh, úlohy soukromého sektoru. Komise přišla se svým sdělením, co by základem pro další diskuse, jakým způsobem způsobem můžeme dosáhnout cílu a už bylo zmíněno, že mezinárodní diskuse bude stále intenzivnější v nejbližších měsících a letech a záležitosti, jež dnes probíráme, budou mít svůj odraz i v práci celé EU. Eh, merci beaucoup. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní bych ještě jednou poprosila naše hosty, Pan Jess Griffiths má slovo jako první, máte čtyři minuty každý. Děkuji za slovo. Rád bych poděkoval za velice zajímavé dotazy, komentáře. Pouze několik z nich bylo zaměřeno přímo na mě. Ovšem se velice rád vyslechnout si vaše stanovisko k té směrnici proti praní špinavých peněz. Rád bych přesvědčil radu, aby postupovala stejně. Souhlasím s mnoha lidmi, kteří hovoří o tom, jak může parlament ovlivnit různé politické diskuse, může to mít opravdu zásadní dopad na financování rozvojové pomoci. Hovoří se o leveragingu nebo teda o tom blendingu, veřejné soukromé finance, propojení, pákovém efektu. Ano, to znamená, kolega z komise se o tom zmínil, to propojení veřejných soukromých financí. Ten pohled vlastně není úplně nejlepší, protože v podstatě my například v těch hlavních indikátorech neděláme zásadní rozdíl mezi veřejnými a soukromými investicemi, čili opravdu velice těžké říci, jaké procento v tom domácím, v těch investicích představují veřejné a jaké eh, soukromé finance. Že to nejde jenom o to, že my to tady nějak mícháme. Pokud jde o ten pákový efekt, tři věci. První. Myslím si, že je zásadní pro rozvoj, aby tyto veřejnoprávní agentury uvažovaly o tom, jak podpořit, jak promovat, propagovat soukromý investiční sektor na národní úrovni především. To je zásadní, aby vlády, národní vlády měly silné politiky, tak aby podpořili soukromé financování standardy, normy, makroekonomická rizika, pokud by se tyto finance odlili z této, utekli jaksi z této země v průběhu krize, čili to je na národních vládách. Pokud jde o diskuze o financování po roce 2015, já velice často právě se na to dívám trošku z toho obráceného pohledu multilaterál, bank pro multilaterální rozvoj nebo mezinárodní instituce a ne z toho národního pohledu. Jak my to vidíme, nebo na základě důkazu, zkušenosti, evropské instituce či multilaterální instituce ne vždycky zapadají do toho, jak, do toho rámce, jak by měly skutečně fungovat. Pokud, řekněme, vaše malé příspěvky umožnili velké mm, financování, investiční financování. Ano, to je dobré slyšet, ovšem ne vždycky k tomu tak dochází. Například eh, eh, švédský orgán, eh, který zjistil, že 8 z 10 soukromých společností, které podporovaly investice, řekli, že to udělali bez těch takzvaných svět fondů nebo různé, 17 různých institucí, které financují na evropské úrovni, zjistí, že 55% by se prosadilo i bez veřejné podpory. Ovšem není tomu vždycky tak a je obtížné zjistit, ve kterých případech tomu tak je, v jiných není. Čili Musíme být velice opatření, když říkáme ano, došlo tam k pákovému efektu, nebo řekněme blending byl 30 k 50, nebo 50 na 50 a tak dále. Musíte se podívat na každou investici, nemůžete předpokládat, že tomu tak bylo. Mm, než to dokážeme, tak musíme předpokládat, že tomu tak spíše není, než je. Je zde i politická záležitost, důležitá pro Evropský parlament. Když se podíváme na portfolio mnoho evropských multilaterálních nebo různých evropských institucí, které podporují investice. Samozřejmě, že podporují investice především ve svých zemích nebo alespoň OECD země. Otázka zní, je to podpora, která, pod, která jde no, na oblast rozvoje, nebo spíše podporujete své vlastní domácí podniky je obtížné v tom mít jasno. Možná bychom trošku se měli zaměřit na to, zjistit, co chtějí rozvojové země a podporovat to, co oni potřebují, a ne si myslet, že máme odpovědi na všechny jejich problémy tím, že vytvoříme nějaký obrovský rozvojový mechanismus. Děkujeme, říká paní předsedající. Ještě paní Julia Ben za, za výbor DAC OECD. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji. Otázka pomoci ODA, změny měření pomoci ODA. Podívala bych se na ty otázky trošku z jiného pohledu. Na půdě OECD jsme hovořili o, otáz- o následující otázce. Jak zajistit, že mobilizujeme dostatečné zdroje pro rozvoj po roce 2015? to, že nástroj ODA, tak jak ho známe v současné době, už nemůže vyřešit veškeré rozvojové problémy, které máme ve světě, tak to byl prvek přítomný v této rozpravě. A to, že musíme zapojit soukromý sektor do společného rozvojového úsilí, to byla další, další prvek debaty. To byla východiska této rozpravy pokud jde o měření, sledování oficiálních sektorových eh, projektů, posílit rozvojové financování, eh, soukromé financování rozvoje. To bylo naše východisko, čili nešlo o ODA podporu, ale o celkovou podporu. To znamená financování, které bychom mohli mobilizovat prostřednictvím těchto oficiálních zásahů. Dalším prvkem, který zde zatím ještě nezazněl, bezpečnost a e, mír, mírové mise, udržitelný rozvoj. diskuse na půdě OECD. Ano, my se odvoláváme i na informace OSN po, to znamená financování po roce 2015 cíle v této oblasti. A my si myslíme, že ten statistický systém, který máme OECD, by mohl být příspěvkem v rámci monitorování, financování, plnění těchto cílů, jakmile se na nich dohodneme. My ovšem v současné situaci nemůžeme k tomu přijmout nějaké konkrétní stanovisko, protože zatím ještě nevíme, jaké budou cíle. Možná udržovací mírové mise, bezpečnost budou prominentnější Ovšem v současné době zde nechceme dodávat do nějaké další výdaje do ODA pro plnění těchto cílů v oblasti bezpečnosti a mírových misí. Možná by to mohlo být součástí té celkové oficiální pomoci pro rozvoj a ne ODA pouze. A nyní třetí bod, konkrétně k ODA. Rozpráva stávající chce zpřísnit tato opatření. Proč? Protože jsme zjistili v posledních letech, že je zde několik oblastí v našich um, reportovacích směrnicích, které umožňují různorodou interpretaci náklady na uprchlíky a tak dále. To je například, to záleží na tom, jak to reportují jednotlivé země tyto výdaje, jak nám je vykazují do našeho systému. Rozprava, která probíhá v současné době, se snaží tyto hlavní směry zpřehlednit, tak aby opatření v oblasti ODA byla udržitelná a zároveň, aby jsme byli kredibilní vůči v očích našich občanů. Děkujeme, říká paní předsedkyně. A nyní ukončíme naše příspěvky za společnost Concord, paní Ježin Saldana. Děkuji za slovo. Děkuji. Ještě jednou děkuji za příležitost, že se může Concord v té diskuse účastnit. Chci konkrétně reagovat na dvě záležitosti, které se zde projevily, jak v těch příspěvcích do diskuse, tak v těch reakcích. Chci podtrhnout, co už jsem řekla. Neexistuje jedno univerzální řešení eh, v rozvojovém financování. A to, že se snažíme pochopit, eh, celkové přispění k rozvoji, e, tak jsem chtěla vědět, jak to budou poměřovat. Například financování na reformu veřejné zprávy, kde EU odehrává konkrétní úlohu a které je jedno z předstupních podmínek pro e, opravdu neprůstřelné financování po roce 2015. A co záležitosti týkající se nespravedlivých podmínek pro obchod a investice, které často jsou ovlivňovány unijní politikou, což je zároveň součástí rozvojové agendy a co si nemyslím, že by se dalo eh, vměstnat do toho obecného balíčku. Eh, je to nekvantifikovatelné, je to obtížné eh, v tom, jak se k tomu stavíme, ale zároveň i když to není součástí agendy v tom eh, normálním obecném významu, tak to sehrává obrovskou úlohu. A i v agentě G20 se objevuje důležitá záležitost a aspekt financování rozvojové agendy, totiž, že rozvojové země se i nadále neustále eh, nějakým způsobem nedokážou vypořádat s eh, často nespravedlivými pravidly monitorování a eh, rovněž různými směnými kurzy i monetárními systémy, tím, že jim kolísá hodnota jejich měny a tak dále. Další věc se týká toho získávání prostředků eh, prostřednictvím eh, spolufinancování. Už se zde ozvalo, že eh, by bylo dobré, jaká míra spolufinancování například z veřejných zdrojů by mohla získat a přilákat dostatečné množství dalších soukromých zdrojů, které bude rozhodující a které bude mít rozhodující vliv v rozvoji těchto zemí. To je zatím otevřená otázka. Zatím jsme svědky toho, že eh, to získávání prostředků směřuje často eh, k velkým eh, infrastrukturním projektům, které ne vždy přispívají k eh, rovnovážnému rozvoji a na to nesmíme zapomínat. Děkuji, říká paní předsedající. A nyní na závěr dovolte, abych poděkovala našim hostům za jejich velice důležité příspěvky, za jejich argumenty. Ještě jednou děkujeme. Nous allons maintenant. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu. Je to bod číslo 9 na našem dnešním programu. Je to taková relativní novinka pro náš výbor. Jde o diskuzi, které se týkají pozměňovacích návrhů předložených ke zprávě, to znamená projednání pozměňovacích návrhů, které byly předloženy ke zprávě paní Sargentíny ohledně podpory rozvoje prostřednictvím odpovědných obchodních praktik, včetně úlohy těžářského průmyslu v rozvojových zemích. Dávám okamžitě tímto slovo paní z Argentíny. Buďte prosím tak hodná a rychle nám popište pozměňovací návrhy, které byly předloženy k vaší zprávě. A jenom připomínám, že hlasovat budeme zítra. Děkuji, takže my o to budeme hlasovat zítra. A aby to hlasování proběhlo hladce, Vedla jsem debatu s kolegy už minulý týden ve Štrasburku, abychom si vyjasnili některé moje návrhy, abychom se dohodli nad jejich návrhy. 77 pozměňovacích návrhů jsem obdržela celkem ke své zprávě na téma podpora rozvoje prostřednictvím odpovědných obchodních praktik, včetně úlohy těžařského průmyslu v rozvojových zemích. Největší debata, Fiona Hall to myslím řekla velmi dobře, se rozpoutala kolem toho, že tedy tam nehovořím o právně závazné společenské zodpovědnosti korporací. A já říkám ano, Eh, můžete argumentovat tím, že už samotný termín společenská zodpovědnost velkých korporací, která by byla právně závazná, je jaksi protimluv. Ale já si myslím, že eh, tato zodpovědnost na sebe může vzít zadu řadu různých podob i v tom těžařském průmyslu, ale vzhledem k tomu, že je to pouze do, dobrovolné, každý si vybírá, co se mu hodí, tak chybí nějaká jednotná norma a pojetí. My se tedy snažíme najít nějaký způsob, jak z toho ven. Já bych ráda nadále tedy měla znění zprávy, která by volala po takovéhle jednotné normě, kterou by respektovalo celé odvětví. Chtěla bych, aby byla právně závazná, ale mám eh, kolegy, kteří eh, s tím nesouhlasí. Spolu s Fionou Hall, která je stínovou zpravodajkou za liberály a Filipem Bulan, který je stínovým zpravodajem za EPP, jsem se snažila přijít s formulací, která je jaksi méně zelená a více bere na vědomí stanoviska různých politických skupin. Doufám, že se nám to povedlo. Výsledkem je několik kompromisních návrhů a několik ústních pozměňovacích návrhů. Ale ráda bych to konkrétně upozornila na pozměňovací eh, návrhy ke konfliktním minerálům. Stínoví zpravodové, kteří žádali o pozměňovací návrhy. Pan Kačmarek, pan Deva tady dnes nejsou, ale já doufám, že se s nimi ještě budu mít možnost sejít, aby mi vysvětlili, co mysleli, protože jejich návrhy k textu, který mám o těchto minerálech z oblasti ozbrojeného konfliktu, kdy hovořím o tom, že je třeba zkoumat původ minerálů, tedy eh, jak eh, vlastně před těžbou i po ní. Toho se týkají pozměňovací návrhy mimo jiné 60, 69, 70, 70, 71 a my tu tedy pouze tu zodpovědnost omezujeme na evropské tavírny. Ale pokud se na to podíváme tak, že eh, vlastně ty směsi, které používá Evropská komis, které tedy jsou používány v Evropě, jsou taveny stejně podle jak amerického standardu, to není pravda. Máme tedy malou výrobu tohoto typu v Rakousku a ve Spojeném království, ale to je všechno. A pokud tedy tu legislativu omezíme do takových detailů, v Evropské unii znamená to, že jakýkoliv výrobce spotřebitelského zboží, ve který by byl obsažen jeden z těchto komponentů, které jsem tu právě zmínila a které kde, kde jde o minerály z oblastí z ozbrojeného konfliktu a vlastně bude mít problém. My samozřejmě chceme chránit rozvojovou pomoc, ale musíme také chránit eh, zájmy podniků. Bylo by to velice nepohodlné pro evropské tavírny, kdyby museli dodržovat takovouhle legislativu, vzhledem k tomu, že zbytek tavíren po celém světě to činit nemusí. Takže to, co je tedy takzvaně upstream a downstream, je třeba posuzovat společně, vzhledem k tomu, že většina tavíren je v jeho východní Asii. Další poznámka se týká toho, že někteří kolegové chtěli vyjmout ten, tu zmínku o zákonu Dodd-Frank 1502 z roku 2010. Já si ale myslím, že evropská legislativa v oblasti minerálů, z oblasti e, rozvojových e, ozbrojených konfliktů není dost dobrá. Vedlo to vlastně podstatě k embargu v této oblasti a my se tady musíme řídit takovým příkladem Američanů a tím, že přijdeme s dobrou legislativou, zase přispět zpětně k vylepšení té americké, protože eh, ty nadárodní společnosti, jako jsou Dell a tak dále, které používají ty směsi, jsou jaksi globální a pokud ta legislativa bude roztříštěná, tak to nepomůže nikomu. Americká legislativa vlastně řeší celý tento od tedy toho dolu až po spotřebitele. Evropská legislativa musí být tedy postavena podobně. Řešit celý ten zásobovací řetězec. Nesmí se zaměřovat pouze na komoditu nebo na zpracované zboží nebo na tok. A také se nesmí zaměřovat pouze na Čínu, protože tam je vyráběna většina těch high-tech přístrojů. Takže já se tedy znovu ptám kolegu z EPP, zdali to opravdu myslí vážně. Zdali e, opravdu chcete apelovat na ředitelství pro obchod, aby tu legislativu omezila, omezila drastickým způsobem pro těch několik málo sléváren a tavíren, které fungují v této oblasti v Evropě. Stejně tím vlastně nepostihnete většinu těch sléváren a tavíren v jihovýchodní Asii, které jaksi uh, jsou zodpovědné za uh, největší objem produkce. To je vše, paní předsedkyně. Thank you. I now give the floor to Fiona Hall. Thank you and, um... Děkuji. Nejprve chci říct, že je třeba poděkovat zpravodajce. za její velice konstruktivní přístup. Ta diskuze byla velmi užitečná minulý týden. Já podporuji tento návrh, který je ambiciozní, zaměřený na rozvoj a zároveň se snaží řešit problematiku minerálů z oblasti ozbrojeného konfliktu a já doufám, že komise naše zprávu zohlední. V tomto ohledu všichni jistě víme, že tady máme obrovský problém, který se týká přírodního bohatství. Země, která je stělesněním tohoto problému, je Demokratická republika Kongo, která má nepředstavitelné nerostné bohatství a přesto je tedy někde na dně té tabulky národního bohatství jednotlivých států. Čili je to opravdu problém, který bychom měli řešit i z jejich pohledu. Spravodajka zmínila problematiku společenské zodpovědnosti korporací. Schrnula to velmi pěkně, včetně mého stanoviska. Já si myslím, že je opravdu důležité, aby podniky pracovali na dosažení normy na vysoké úrovni, ale ta zodpovědnost sama o sobě spočívá v tom, co podniky dělají nad rámec toho, co e, z hlediska zákona stejně musí. A já myslím, že tedy vlastně nejde o to nutit podniky k něčemu ze zákona, i když někdy by to bylo užitečné, ale jde o to, co dělají nad rámec toho zákona. A pokud je o společenskou zodpovědnost podniků, tak je ta situace obtížná, vzhledem k tomu, že tedy korporace může tvrdit, že významně chrání životní prostředí, ale je otázka podle jakých norem. Pokud je o pozměňovací návrhy 14, 15 a 44, s těmi mám problém, zvláště tam, kde v rámci této společenské zodpovědnosti korporace tvrdí, že eh, toho dělají mnoho pro životní prostředí, tomu říkáme tedy greenwashing, tomu říkáme ty zavádějící informace a to je tedy eh, třeba ještě přeskoumat a to zvláště z pohledu těžarského průmyslu. V pozměňovacím návrhu 45 bych ráda změnila to původní znění, ze které vyplývá, že bychom měli mít zprávu CSA o jednotlivých investičních dohodách. Já si představuji, že investiční dohody vlastně posilují ty, eh, pří, ty dobré příklady společenské zodpovědnosti podniků. Pravodajka tu má také problematiku zdanění vývozu ve své zprávě. Ale já si nemyslím, že bychom, tuto problém, že bychom se měli omezovat pouze na tuto problematiku. Případně říci, že tedy není dobré eh, omezovat míru zdanění exportu. A to na úrovni partnerských dohod. Já si myslím, že to partnerství musí být oboustrané. A jestliže žádáme o země, aby upustili od zdanění vývozu, tak je to podobné, jako kdybychom my na úrovni dovozu nežádali celní poplatky. A velmi často nehovoříme o tedy těch malých, chudých rozvojových zemích, ale naopak o velké silné zemi, jako je Čína, kde to zdanění vývozu je možné použít jako manipulativní nástroj. A víme, že Čína vyváží 90% vytěženého minerálu jednoho typu, já tady teď nebudu říkat, o co jde. A tady by asi nemělo smysl žádat o osvobození od eh, daně z vývozu. Souhlasím se zpravodajkou, nesouhlasím se zpravodajkou v tom, že tedy není eh, dobré, jak se postihovat ty konkrétní podniky. Nám se podařilo najít řešení v oblasti těžby dřeva, kdy tedy podniky musí prokazovat, že zpracovávané eh, dřevo bylo vytěženo trvale udržitelným způsobem a funguje to. A konečně nesouhlasím s pozměňovacím návrhem EPP 29, kde se říká, že místní komunity by měly být pouze informovány o projektu. Já si myslím, že je potřeba, aby se aktivně zapojili a byl získán jejich souhlas. Protože jen tak získáme jejich podporu a bude to na ně mít opravdu pozitivní dopad. Máme také velmi dobré příklady tedy toho zodpovědného přístupu podniků ke společnosti. A pokud bychom se orientovali podle těchto nejlepších příkladů, byli bychom na tom mnohem lépe. Nicméně já tu zprávu vítám. Myslím si, že je dobrá a dobrá a doufám, že to hlasování zítra dopadne dobře. Merci beaucoup. Je donne la parole à monsieur Cortés. A nyní pan Cortes Lastra. Děkuji. Já se velice omlouvám, že pan Kasman, Kašman zde není, náš stínový zpravodaj. Důvodem je, že on um, právě uzavřel manželství a on velice intenzivně spolupracoval s paní zpravodajkou. My sdílíme stanovisko paní Sargentini a nejsme schopni podpořit ani ALDE, ani EPP, kteří se snaží nabourat a odstranit politicky závaznou povahu norem, které se týkají konkrétních produktů. Takže my budeme hlasovat eh, tak, jak navrhuje zpravodajka zítra. Děkuji a nyní eh, pan Michelangelo Margarita na tři minuty. Děkuji. Já se vyjádřím pouze k těm, k té zmínce o těch minerálech posázejících z konfliktních oblastí v té zprávě a k tomu, že zpráva paní z Argentiny je opravdu na čase, je velice příhodná, protože, jak víte, komise právě připravuje iniciativu na nejvyšší úrovni týkající se toho, jakým způsobem má vůbec být saháno k minerálům, které jsou těženy v konfliktních zónách. Chci jednoduše um, zde navrhnout typ problematiky a způsob, jak jsme k tomu přistupovali, když jsme s tím návrhem přicházeli. Je tam mnoho zádrhelů, velice ošemetných záležitostí a velice složitých eh, otázek, kterými se musíte zabývat, abyste u těch minerálů z konfliktních zón mohli vůbec rozhodovat. My jsme to konsultovali s nevládními organizacemi, s podnikateli, s, mnohýma, s mnohými jinými eh, zainteresovanými stranami. Měli jsme i studii, kterou jsme zadali nezávislé firmě, eh, jak to vypadá z pohledu nákladů firm, které musí vykonat tu due diligence, tedy tu, to důkladné zkoumání a tak dále. Abychom věděli, o co jde. A na konci se nám vytříbily vlastně tři cíle a myslím si, že jakýkoliv legislátor musí je mít neustále na paměti. Za prvé, Samozřejmě, že cílem je odstřihnout ozbrojené skupiny od obchodování s minerály. To je ten hlavní cíl. Zároveň však neméně důležité je, abychom zlepšili schopnost podnikatelů, ať už evropských nebo i případně z jiných zemí, dodržovat eh, vodítka, případně doporučení, které má OECD a které, se kterými přijde i Evropa a i dokonce dot Frankův zákon, protože to jsou ti zodpovědní subjekti, kteří ty iniciativy budou prosazovat a v praxi uplatňovat. Třetí, klíčový cíl, a paní Sardentini už na to narážela, je skutečnost, nutnost omezit uh, to eh, narušení eh, tržního prostředí. Eh, my tady nepůsobíme ve vaku. Máme, že exist, víme, že existuje dost frankův zákon a zároveň, že už i jeho dodržování a to, že jej obcházejí některé firmy tím, že vlastně odcházejí z těch konfliktních oblastí, je záležitost, kterou musíme vzít na vědomí. Tedy závěry celého tohoto procesu na komisi zní, musíme svou iniciativu založit na nejširší, nejakceptovatelnější koncepci, eh, která se ukázala, že, kterou se ukázalo, že je ehm, doporučení OECD o zodpovědném ehm, využívání přírodního bohatství. A druhý závěr. Musíme se zabývat tím, eh, co se anglicky popisuje jako upstream v tom řetězu, jako prioritní záležitosti, protože tam to znamená lepší transparentnost pro podnikatele. Tam jsem zmínil už novou iniciativu eh, ne ve smyslu těch eh, tavíren a zleváren, ale dovozců eh, těchto kovů do EU. A třetí aspekt, který jsme našli, eh, sledali velice důležitým, jsou pobídky. Vypracovali jsme systém pobídek a tak chceme ten problém řešit. Nikoli pouze z pohledu legislativy, která zde uvaluje určité povinnosti, ale i rovněž to, že to musí být atraktivní plnit E, tato pravidla. Děkuji. Vy jako jediný zde za komisi se vyjádříte? Ano, výborně. Nyní tedy ještě jednou dostane slovo paní zpravodajka, aby mohla na vše reagovat. Prosím. Děkuji. Děkuji panu Cortesovi Lastra že takto mé zprávě důvěřuje jménem socialistů demokratů. Velice si toho vážím. Rovněž děkuji eh, Fianěho ze skupiny ALDE, která zde um, zúraznila pár záležitostí, kterými jsme se rovněž zabývali v rámci těch eh, dohod o hospodářském partnerství. Chci, aby rozvojové země měly možnost eh, mít prospěch z vývozních cel, ale jak už jsem řekla i vám, i skupině EPP, eh, tam pokud bychom hlasovali rozděleně u otázky EPA, tak to možná bude uspokojivé řešení. A pak ty minerály z konfliktních oblastí. Tady já si myslím, že já jsem v tomto parlamentu, v této sněmovně tím nejaktivnějším člověkem v té problematice. Hovořím s úplně každým, který se na mě obrací, ale snažím se opravdu pochopit, co myslí DG Trade eh, tím upstream, když oni to slovo používají. Pokud se jedná o dovoz jakékoliv komodity do jakéhokoliv přístroje do EU, tak je to v pořádku. Ale ono to není upstream v tom čistém slova smyslu. A to jak eh, se to zde pojíme a tady proto apeluji na EPP a EKR, aby to ještě jednou promysleli. Ono není žádný způsob, jak můžete spotřebiteli v EU prokázat, případně investorovi, který říká, já chci investovat eticky. Není žádný způsob, jaký můžete dokázat, co se dělo v té slevárně, odkud přišly ty vstupní suroviny, aniž by došlo k tomu, čemu říkáme due diligence, čili plnění řádné kontroly a povinnosti mezi e, tou e, tavírnou a prvním odběratelem. Pokud ano, tak mi vysvětlete jak, ale pokud se chcete eh, pouze soustředovat na to, že chceme vědět, co do dovázíme, ať je to surovina nebo už zpracovaná, zpracovaná surovina nebo nespracovaná, tak to by mě velice potěšilo. Děkuji. Merci beaucoup. Děkujeme. A nyní se dostáváme k bodu číslo 10 na našem dnešním programu. Ještě bych vám chtěla připomenout, že hlasovat k tomuto tématu budeme hlasovat zítra 11.2. odpoledne. Prosím vás, abyste byli přítomni. A nyní se dostáváme k bodu číslo 10 na našem dnešním programu. A to je výměna názoru, výměna názoru s Polem Frixem, který zastupuje Středisko pro rozvoj podnikání Pan Frix nám poskytl již takový podkladový dokument, který se týká jeho prezentace. A my víme, že problematika tohoto střediska je to v podstatě instituce, která stála příliš mnoho, naše daňové poplatníky, která se jaksi neprosadila. Ovšem, dávám vám slovo, pane kolego. Merci, madame la présidente. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Děkuji vám za to, že jste nás pozvali, že jste pozvali naše středisko k této výměně názoru. Je to nesmírně důležité pro spolupráci do budoucna, pro země AKT, Evropu, obecně řečeno pro celou problematiku rozvoje. My jsme připravili několik slajdů. Já je osobně nevidím, ty slajdy, ovšem budou zde k dispozici. Nejprve, jestli dovolíte dovolte, abych trošku se představil, čili u nás v našem středisku já jsem v podstatě takovým spolupracovníkem, který na začátku 90. let vedl toto středisko. My jsme ovšem měli v roce 2012 opravdu veliké problémy takového různorodého charakteru a nyní v podstatě jsem takovým eh, pouze spolupracovníkem externím, byl jsem generálním ředitelem v minulosti i pro spolupráci s Belgií a jsem ekonomem pro, především pro problematiku rozvoje. Dovolte, abych trošku zasadil celou věc do kontextu. Já jsem i v těch předchozích diskuzích si uvědomil, že jsme opravdu v centru problematiky tohoto celého světa, který se mění a který se stává multipolárním, bipolárním. V podstatě ten koncept rozvoje je několika desetiletým projektem. Ovšem vidíme, že mnoho věcí je zde nyní spochybňováno. Například zdroje některých rozvojových zemí, evropských zemí se snižují, tyto možnosti se znišují, dále je to otázka efektivnosti, účinnosti, to jsou záležitosti, které jsou čil dám těl aktuálnější. Rozvojové země samozřejmě se rovněž rozvíjely zásadním způsobem, změnily Až do nedávné minulosti to byli příjemci úvěru, zatímco nyní jsou to buď partneři ekonomičtí, nebo dokonce i konkurenti, můžeme říct. Čili opravdu žijeme v takovém světě, které, který se velice rychle mění a proto si myslím, že je logické, že v tomto kontextu se si klademe otázky, klademe si otázky ohledně nástrojů, které máme k dispozici, které potřebujeme a zároveň jaká jsou ponaučení z našich zkušeností. Nejprve, jestli dovolíte, o co jde o toto středisko. Je to v podstatě jedno ze dvou institucí paritárního charakteru, které byly vytvořeny v rámci dohod zlome a kotonu. Naše organizace byla vytvořena v roce 1977 a v podstatě CDA v tom podobném okam, v tom přibližně stejném okamžiku. Proč? protože šlo o industrializaci zemí rozvojových a zároveň, aby jsme reagovali na problematiku v zemědělské oblasti, bezpečnost potravin například a zároveň vytvořit určitý potenciál, který by byl k dispozici pro právě tyto země, rozvojové země. Čili byly to dvě základní iniciativy, které se doplňovaly původně. Jaký byl mandát našeho střediska CDU? Eh, ten původní mandát, jak to vidíte na tomto slajdu, čili o co šlo. Především jsme se snažili pomáhat malým a středně velkým podnikům, tak aby mohli pomáhat jako transformátorské orgány v, tomto, v této industrializaci těchto zemí a zároveň podporovat partnerství s těmito podniky. Toto byly hlavní body, hlavní nejdůležitější základní aktivity. K čemu došlo? Od samotného počátku v tom období, když já jsem tam pracoval, jsme měli k dispozici nejenom teoreticky, ale reálně jsme měli 18 milionů eh, eur k dispozici jako náš rozpočet v tom období. Těchto 18 milionů asi polovina se věnovala různým konkrétním operacím, aktivitám ve více než 70 zemích AKT. Čili když to rozdělíme, tento operační provozní rozpočet počtem AKT zemí, tak to nebyla nějaká obrovská částka. Čili ten dopad našeho střediska byl menší, pokud jde o finanční dopad, než dopad určité, avantgardy, kterou jsme hráli, to znamená podpora podnikatelství a zároveň zvyšování povědomí mezinárodní společenství o ekonomickém, sociálním rozvoji, o tvorbě pracovních příležitostí, o boji proti chudobě, že to vše může jít eh, prostřednictvím podnikatelství, podnikání. Čili v těch prvních 20 letech to hrálo velice důležitou roli, i když ty prostředky nebyly úplně největší. A nyní se dostáváme k jednomu slabému takovému místu, tomu CDE, této organizace. Ano, mandát úžasný, ovšem organizace byla příliš centralizována v Bruselu, čili bylo to příliš nákladné. Ano, vy mm, dovedete si to představit, vaše náklady na fungování, provozní náklady, pokud jde o srovnání s tím dopadem kvalitativním, tak to opravdu nebylo moc pozitivní. Čili co jsme museli udělat? Museli jsme vytvořit nějaký proces decentralizace tohoto řízení. To bylo něco, čemu jsme se začali věnovat právě v 90. letech. O co jsme se snažili? Dostat se k tomu konečnému příjemci, tomu podniku, přímějším způsobem a organizovat přímo na místě ty struktury, Eh, podnikatelského charakteru. Měli jsme různé pilotní projekty v, v, v, na pobřeží Slonoviny, Tobagu, Trinidadu, různé studie jsme udělali, takové projekty pilotní. Ovšem, bohužel po, 90, po roce 90 tento rozvoj nepokračoval tím způsobem, jak jsme si to přáli, pokud jde o zvýšení účinnosti. Čili bohužel ano, došlo sice k rozšíření mandátu našeho střediska, to bylo takové přirozené, nevěnovat se pouze oblasti podnikatelské, pouze ehm, jak všem teda legitimním podnikům, podnikání. My jsme se začali přizpůsobovat, naše středisko se začalo přizpůsobovat e, novým cílům, které jsme měli v této, které byly stanoveny pro naše středisko. Ovšem, bohužel došlo k tomu, že to, tento mandát byl spíše takovým snem. E, čím dál se rozšiřoval náš mandát, měli jsme tam více a více kompetencí a najednou strategie našeho střediska e, vypadalo to, že z nás vznikne nějaká obrovská agentura pro rozvoj soukromého pro soukromý sektor. Technicky to možná bylo možné, i když ne úplně rozumné, ovšem nedošlo k tomu. Proč? Protože ehm, z naše zdroje se snižovaly, protože náš mandát se rozšiřoval, prostředky byly čím dál tím menší, nižší. Samozřejmě, že to povede většinou k obrovským problémům. Ta decentralizace k ní sice došlo, ovšem nebyla úplně nejkvalitnější. Nezabývali jsme se tím místním kontextem, vytvořením určitých struktur, které by pomáhaly podnikům takovým tím podnikatelským způsobem vytvořit kooperativy, družstva, společnosti, kde by finanční instituce mohly fungovat, bankovní instituce, vytvořit určité fondy, které by nebyly pouze bilaterální charakteru, jsme vytvořili spíše regionální úřady, naše zastoupení. A v praxi došlo k snižování kvality od roku 2007 všech našich aktivit. Tam došlo k obrovským problémům, především na úrovni vedení. V posledních sedmi letech jsme měli sedm ředitelů, sedm ředitelů. Já jsem pouze takovým nyní eh, pouze přechod, na přechodné funkci. Eh, uvidím, snad, snad nedojde k nějakým dalším změnám, uvidíme. V roce 2009 40 našich spolupracovníků bylo propuštěno neúplně takovým nejelegantnějším způsobem. Došlo tam k obrovským soudním sporům, které nastály ohromné finanční prostředky a v roce 2013 se nám to vrátilo jako boomerang. Čili opravdu v roce 2013 to byly obrovské reformy, je to ta technická kapacita, která byla vytvořena až do tohoto okam, okamžiku prostřednictvím různých konzultací. Opravdu mm, měli jsme, měli jsme skutečně úžasnou expertízu v různých oblastech. Pro, promiňte, ano, vidím, že to máme urychlit. Uh, omlouvám se, od roku 2009 naše centrum prostě už nemělo ty možnosti jednat, konat, nemělo tu kapacitu a to zhoršilo problémy i na úrovni vedení celého centra. A v roce 2012 eh, jsme propustili dva ředitele, ta situace byla opravdu šílená. Jak to vypadá v současné době? Došlo k decentralizaci našeho střediska, ovšem nebyla úplně dokončena. My jsme chtěli mít teda ty regionální zastoupení, rozvoj na lokální úrovni zatím ještě nebyl dokončen, nemáme dostatek vlastních zdrojů do budoucna, jsme v takovém období přípravy 11. rámce naší aktivit, to snížení rozpočtu, které já osobně jsem zaznamenal v roce 2012, 2013, 2013. To objektivně řečeno znamená, že jsme v takové etapě phase out to, že v roce 2013 již ne, prostě máme 1,3 milionu pro jednotlivé operace, to je omezeno skutečně pouze na ty naše závazky, které jsou na papíře. V roce 2014 budeme mít ještě menší rozpočet, i přesto, že jsme měli připravovat 11. závazky v rámci EDF. To nás dostává do slepé uličky. Proto jsme připravili v červnu 2013 takový blueprint, určitý program, který popisuje celou situaci, problémy, původ těchto problémů našeho střediska a především jsme zde nastínili určitá řešení, řekněme, rozumného charakteru jistě. Vždycky je několik možností, jak mm, reagovat, co dělat, ovšem my jsme se snažili přijít s takovými rozumnými návrhy. Více podrobných informací máte ve svých složkách dokumentu, který jsme rozeslali. My jsme v podstatě eh, eh, především to řízení eh, nějakým způsobem řešit, protože 90 našeho střediska právě vede z toho systému řízení, který není dostatečně přizpůsoben našim aktivitám. Znamená, že rozhodnutí, které nespadají pod naše eh, středisko mohou vést k tomu, že dochází ke snížení našeho rozpočtu. My například eh, můžeme eh, reagovat pouze jednou prostřednictvím finančního protokolu, zatímco výroční rozpočet je rozhodnut správní radou, jsou tam donátoři, jsou tam zástupci beneficientů a každý rok je tento rozpočet schválen správní radou a poté E, výborem vyslanců, který, který může fungovat i v rámci valné hromady, která se může jednou ročně sejít. Rozhoduje o těchto zásadních věcech. My navrhujeme takový mandát, který by byl buď pro naše středisko mm, obnoveného charakteru nebo nějakou agenturu, která nás nahradí. Chceme, aby se mandát tohoto střediska zaměřil na tři hlavní pilíře. Jednak je to organizace místních kapacit, určitých přidružených kapacit, aby jsme se přiblížili podnikání, abychom zjednodušili přístup k financování, přístup na trhy a samozřejmě k financím. A samozřejmě vytvořit i místní podpor, podporné servisy, služby. Samozřejmě, že to musí být vzájemný, vzájemný vzájemný zájem na užitku celé této problematiky, čili vytvořit i určitou síť podniků, společností biznisu, které by zjednodušily koinvestice, partnerství v této oblasti. Tato nová architektura předpokládá to, že eh, centrála by byla snížená, eh, eh, zkrácená, pouze by kontrolovali benchmarky, operační pilotní projekty, hodnotili by jednotlivé projekty, byla by to zjednodušená, decentralizovaná struktura, ať už tomu hovoříme CDU nebo nějaká jiná agentura či organizace, která by převzala odpovědnosti střediska CDE by měla být schopna financovat nové zdroje finančního charakteru, měla by být nákladově efektivní, měla by mít skutečný dopad v reále. taková decentralizace ten kvalitativní, kvantitativní, ehm, ta reforma, kterou jsme navrhovali, tak aby to bylo spíše, eh, aby to leželo na místní úrovni, aby jsme věnovali pozornost té místní úrovni. To je velice důležité i v této struktuře decentralizovaného charakteru. Úplně na závěr, vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, poslankyně. Stávající situace není udržitelná. Opravdu není udržitelná, stojí před námi dvě možnosti, které vyžaduje politický eh, názor, jednak restrukturalizace, taková hloubková eh, restrukturalizace, kterou jsme navrhli v rámci té, toho projektu Blueprint, nebo vytvořit nějaký nový nástroj. to, co navrhuje CD, mm, je kompatibilní s tímto druhým nástrojem. Ovšem je, jsou zde určité podmínky, které se musí změnit prosím, ať už si zvolíte jakoukoliv možnost, aby jste z toho vyvodili určité důsledky, aby jste se ponaučili, aby jsme to miminko nevylili s vodou z vaničky, čili to je velice důležité do budoucna. Doufám, že jsem moc neprodloužil eh, čas, který jsem měl k dispozici a děkuji vám za to. Možná děkujeme, říká paní předsedající, za popsání této nesmírně komplikované situace, této instituce, to, té, tohoto střediska, které je opravdu eh, ve velice svízelné situaci a která opravdu trpěla, utrpěla obrovské rány. Paní de Kaiser se přihlásila o slovo, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážený pane Frixi, já jsem samozřejmě velice pozorně poslouchala a řekla bych, že to bylo nesmírně upřímné, opravdu ozbrojující. Nic se nám nezastřel. Je, vše, je zde ovšem jedna záležitost, nevím, zda jsem to správně pochopila. Ta přidaná hodnota vašich zkušeností interních. Ano, pochopila jsem, že máte obrovské problémy, že ta situace je svízelná. Myslím si, že v tomto ohledu jste byl nesmírně upřímný. Ovšem, říci si, že to je kapitál, který bychom měli zachovat, vy říkáte, abychom to dítě nevělili i s tou bodou, s paničkou všem. My asi, mm, to je problém, protože my to dítě vlastně neznáme, nemá, nevíme, jaké kvality má, co tam je, co tam je, co bychom nemohli, řekněme, nahradit něčím jiným. Já vás nechci zde prodávat nějak, ovšem to je věc, kterou možná my nemáme dostatečné o tom povědomí. Ne, možná jsem to nedostatečně slyšela z vašeho projevu. A druhá věc, Nyní komise, ptám se komisi, co má k dispozici jako náhradní nástroj? Má tam nějaké náhradní řešení? Čili dvě otázky. Vaše hlavní kvality, to je první věc. A druhá záležitost, zda má komise něco k dispozici jako náhradu. Já neříkám, že budu hlasovat pro, ovšem prostě měli bychom eh, mít o tom přehled. Děkujeme a nyní eh, dáváme slovo komisi. Pan Pierre Amila bude hovořit k tomuto tématu. Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, pane Frixi, my jsme opravdu hodně, hodně hovořili o, o této politice možnosti podpory soukromého sektoru v této oblasti. Já zde nebudu hovořit o celé té architektuře a archeologii celé této instituce, pouze jen takový jeden argument ten, ta stará metoda eh, byla následující. Když jsme měli problémy, vytvořili jsme nějakou instituci a když jsme prostě vytvořili instituci, tak jsme vyřešili problém. To byla ta stará politika. Ovšem, časy se mění, to je způsob, který je řekněme, příliš nákladný finančně pro naše rozpočty, pro uh, subjekty, které platí do těchto rozpočtů těchto institucí. Čili první věc. Plně souhlasím. Plně souhlasím se vším, co řekl pan Frix na závěr svého vystoupení. Pokud je o tu podstatu politiky podpory soukromého sektoru, to je jeden z prvků agendy pro změnu politiky, eh, celkové rozvojové politiky, kterou chceme realizovat. Čili ano, pan Frix na konci řekl, ano, potřebujeme určité služby, eh, poskytovat právě těmto malým, středně velkým podnikům, těm mikropodnikům, pomáhat jim, po, poskytovat jim pomoc, určité služby, Mm, zjednodušit nejenom e, nabídky, pokud jde o financování, ale pracovat i na té straně poptávky, podporovat tyto podniky, tak aby se mohly tyto drobné podniky dostat k finančním tokům a tak dále. Ano, a dra, druhá záležitost, e, to znamená, musí to mít smysl a zároveň to musí e, jít decentralizovaným způsobem, tam rovněž souhlasíme. Jistě je zde mnoho dalších aspektů, které bychom měli udělat v rámci podpory soukromého sektoru. Já zde nechci nějak dlouze o tom hovořit, ovšem my v současné době se sekretariátem AKT, se zástupci AKT v Bruselu na tom pracujeme, snažíme se definovat určitý rámec spolupráce určitých politik, ve kterém se snažíme definovat priority určitého společného přístupu k těmto prioritám které bychom chtěli vzít v potaz v oblasti podpory soukromého sektoru. Čtvrtý bod, velice stručně. Vytvoření takového toho podnikatelského prostředí příjemného prostředí pro podnikatelského, pomoci vládám, vytvořit legislativu, která by vzala v potaz tyto prvky, to znamená uvolnit určité iniciativy, bojovat proti korupci, pracovat v oblasti justice, vytvořit prostředí, které bude nakloněno investicím. Druhá osa navrhovat ty služby, servis, nebudu opakovat to, co řekl pan Frick, ale potřebujeme takovou podporu pro tyto podniky. Čím menší je tento podnik, tím je slabší, tím je ohroženější, tím více takové podpory potřebuje. Třetí prvek. Přístup k mikrofinancím. My jsme našim partnerům AKT umožnili, navrhli takový přístup pro financování takovému balíčku mikrofinancování, přístup k financím, by, eh, k tomu by chtěli přistoupit takovým diferencovanějším přístup, hm, přístupem. My připravujeme s našimi kolegy záka tento dokument, bude tam konkrétní kapitola, která se bude věnovat mikrofinancování eh, a zdůrazníme tam problematiku tvorby pracovních příležitostí pro ženy a mladé to je věc, kterou, které se věnujeme a která s našimi Ehm, partnery AKT je třetí prioritou. Čtvrtá záležitost, přístup k financování ze strany malých a středně velkých podniků. Ano, čili nejenom ta nabídka, na které bychom měli pracovat, ale i poptávka v pomoci podnikům vytvořit projekty, které přilákají takovou možnost finanční. Další věc jaké nástroje vytvořit, aby to všechno fungovalo, abychom to zrealizovali. My vedeme trvalý dialog se zeměmi AKT. Nám chyběl ten politický dialog v oblasti podpory soukromému sektoru. A tento dialog nám umožní definovat s našimi partnery i obsah konkrétních akcí, které chceme realizovat. To znamená tu dlouhodobou podporu a vytvořit určitou platformu pro dialog s jednotlivými aktéry. Soukromý sektor, oni prostě diskutují mezi sebou, to prostě nikam nevede. Musíme do toho zapojit všechny aktéry, nás, občanskou společnost, která hraje nesmírně důležitou roli především v oblasti mikrofinancí a zároveň pomoci mikropodnikům. Druhý prvek těchto nástrojů znamená otevřít určité takové okno ehm, v rámci těch eh, finančních nástrojů, které již existují, zlepšit to, z, urychlit to. Vy jste o tom před chvíličkou hovořila, paní předsedající. To jsou různé facilitační nástroje veřejné, eh, veřejných financí. Čili my bychom chtěli právě v rámci tohoto investování. Eh, nejde pouze o ten blending, nejde pouze o mobilizaci soukromého sektoru, ale pro propojit to i s úvěry, které budou poskytovat veřejné, veřejnoprávní instituce. To si myslím, že zaslouží pozornost. Dále partnerství s velikými institucemi, které se specializují v tomto sektoru. A vytvořit partnerství s občanskou společností, o které jsem se zmínil, protože aktéři prostě i z této oblasti musí být zapojeni do této problematiky. A čtvrtá část těchto nástrojů znamená vytvořit e, nástroj pro ty služby, o kterých hovořil pan Frix. To znamená takové přechodné aktéry, určité e, mediační aktéry mezi podniky, vytvoření e, určitých sítí a tak dále. Potřebujeme CDE, proto my si myslím, že ne. Ta analýza, kterou nám přednesl pan Frix, jak už se o tom paní poslankyně zmínila velice upřímně, ovšem nebyly tam detaily, které se týká i finančního řízení, případy, které řešil OLAF, eh, určité výdaje, které nebyly transparentní a tak dále. Čili my si prostě nemyslím, že tato instituce je dostatečně přizpůsobena službám, které by měla poskytovat. Je zde možnost udělat stejné aktivity, ovšem méně nákladným způsobem pro naše daňové poplatníky. Řekněme, využít systém, který by nám umožnil nemít takovou instituci se statutárními zaměstnanci, kteří prostě poté mm, se s námi soudí a tak dále. Ovšem mít prostě jiné prostředky pro rozvojovou pomoc. Využít určité expertízy, znalosti, jak se o tom zmínil pan Frix určité rámcové kontrakty, protože když vytvoříme nějakou instituci, aby nám poskytoval nějakou expertízu a najednou zjistíme, že prostě jenom vytvořit takové rámcové smlouvy, aby hledala odborníky, kteří by to vykonali, tuto práci, to si myslím, že prostě není dostatečné. To můžeme udělat my sami, nebo to můžeme udělat prostřednictvím úplně jiných nástrojů. Ovšem já nebudu zde hovořit ani o tom dítěti, ani o té vaničce, ani já prostě jenom chci aby ano, to dítě by prostě mělo mít pozitivní, kvalitní eh, charakteristické prvky a to by mělo být v rám, tom rámci, který chceme vytvořit eh, na základě partnerství s našimi zeměmi AKT. Budeme se snažit samozřejmě zachovat všechny pozitivní prvky, které byly vaší organizaci vykonány. Decentralizace, to je poslední slovo, ano? Ovšem, Stávající zkušenosti nejsou přesvědčivé. Mám na stole audit eh, jednoho úřadu v Keni. Došlo tam k problémům, ředitel podal demisi. My prostě musíme přepřít kontrolu nad tím vším. Decentralizace, to znamená expertíza, na regionální úrovni, pokud jde o ekonomickou integraci a na základě této expertízy, těchto zkušeností, to nějak propojeno se vším tím, co se děje v Bruselu. Myslím si, že jsou zde možnosti. Pokud jde o tu podstatu, já souhlasím s panem Frixem, ovšem pokud jde o CDE, myslím si, že nastal čas konce této instituce. To neznamená, že by zavřeli dveře přes noc. Ne, my samozřejmě to chceme udělat řádně. Respekt pracovních podmínek, respekt jednotlivců, pracovníků. Ovšem, pokud toto rozhodnutí proběhne na, eh, v červnu na společném zasedání AKT EU, bude to začátek první vlastně takové té obrovské etapy phase out. Budeme se snažit opravdu ehm, řekněme mezi 12 a 24 lidmi by tam byli pracovníci eh, té, tohoto mm, střediska, došlo by k novému mandátu. Vidíme, že ta situace je nesmírně komplikovaná, samozřejmě, že to bude vyžadovat hodně odvahy. Děkujeme. Děkujeme, říká paní předsedající. Ještě paní de Kaiser, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. To rozhodnutí, o kterém jste se zmínil, které nás čeká v červnu, Hovořil jste o těch různých možnostech vytvoření nějakého nového nástroje, ten by začal fungovat, nebo na co čekáte? To je nástroj, který bude poskytovat ty služby na decentralizované úrovni, tak jsem to pochopila a to ostatní budete řídit vy, nebo tento nástroj by začal fungovat okamžitě, nebo budete čekat, nebo v jakém pořadí to proběhne všechno. Děkuji. Jistě, proběhne to paralelně. My spolupracujeme s našimi kolegy AKT, snažíme se definovat obsah všech těchto prvků, abychom to mohli spustit. CDE prostě nezmizí v červnu. Tam padne pouze to rozhodnutí, které bude mít politický i právní charakter. Budeme muset modifikovat přílohu dohody z Kotonu, bude to rozhodnutí takzvaného phasing out postupného snižování, to znamená, že CDE bude ještě poskytovat služby v celém tomto období a my počítáme s jejich podporou, aby nám pomohli spustit ten nový přístup, ten nový nástroj. Tento nový přístup, to je přístup, který bude využívat odborné znalosti, expertízy, vše to, o čem jsem se zmínil. Jakmile CDE zavře ehm, celou tuto organizaci, tak eh, v podstatě všechny ty nástroje prostě již budeme mít k dispozici a již budou fungovat na jiném základě. Děkujeme. Děkujeme. A nyní poprosíme pana Frixe na pět minut. Eh, eh, ano, nejdříve bych rád reagoval na otázku paní de Kaiser co je vlastně konkrétně přidanou hodnotou CRP. Já bych se spíše otázal, co je přidanou hodnotou toho základního mandátu CRP. To si myslím, že je vhodnější způsob, jak se tázat. Jedná se o mandát, který nám umožní ať už modernizovat, nebo tu instituci něčím nahradit. Jedná se o to, abychom budovali na tom, k čemu jsme už dospěli a pak fungovali lépe. Podle mého názoru nebylo nikdy dob, kdybychom potřebovali tak naléhavě jako nyní hájit mladé podnikatele, podnikatele tedy vůbec zejména mladé v tom neformálním sektoru v oblasti AKP. Nikdy nebylo naléhavější tvořit struktury, které budou využívat ty správné finance pro uskutečňování projektů při podpoře podnikatelů v těchto obtížných dobách, kdy někdo ať už začíná podnikat, případně restrukturalizuje. Těmi úkoly se bude muset někdo zabývat. No a my, naším úkolem je na to upozorňovat. Další prioritou je umožnit, usnadnit lepší partnerské vztahy mezi podnikateli. Současná obtížná doba v Africe, která se více méně probouzí, eh, případně oživuje za účasti Číny zejména, hledáme systém, v němž právě evropské podniky a právě mezi jinými i malé a střední evropské podniky vstupovaly na tuto mezinárodní arénu. Začněme mladými podnikateli, případně už stávajícími podniky, ale my tam potřebujeme ty hráče, kteří budou na místě. V tom spočívá naše přidaná hodnota, přidaná hodnota CDE. Musíme se samozřejmě vyhnout byrokratizaci celé této problematiky a my jsme začali decentralizovat už před 20 lety. Už před 20 lety jsme se snažili na lokální úrovni, na místní úrovni tvořit veřejnoprávní instituce, které by byly eh, zároveň i spolufinancovány bankovním sektorem, soukromými zdroji a to nemělo nic společného se současnou strukturou CDE. A já bych řekl, že se touto cestou má kráčet dále, abychom dokázali přilákat soukromé místní investory. Máme například nadaci Chanel, která spolufinancuje programy, právě naše programy CDE. Hledejme tedy co nejpružnější, nejefektivnější a nejfunkčnější řešení. Diskutujme, hodnoťme, zamýšlejme se nad určitými řešeními. Ano, je to přirozené, že máme sklon a já tady nechci hodit eh, kamenem jako první. Ono je samozřejmě vždy snaží kritizovat. Ale zamýšlejme se nikoli pouze nad dopady této svízelné situace. Zamýšleme se i nad tom, nad tím, co bylo u zdroje. Já tedy souhlasím s tím, co řekl pan Amila. I když tedy možná taková douška k těm rámcovým slovám. K tomu docházelo v dobách, kdy CDE eh, v každé oblasti, ať už rybolov, cestovní ruch, eh, zemědělství a tak dále, nabíralo lidi na základě konkurzů, pak eh, dávalo práci skvělým expertům a oni byli nám k dispozici po určité množství hodin měsíčně a, a my jsme se na ně mohli obracet a bylo to opravdu výborné. Oni byli pro nás nedbytní. Děkuji. Tím došla, eh, došlo na zasedání k závěru a zítra v 9 ráno schůze koordinátorů a v 10 se posléze bude konat společné zasedání s výborem pro mezinárodní obchod. Tématem budou eh, smlouvy o hospodářském partnerství.